Dámy a pánové, dobrý den. Pořad jednání, respektive návrh pořadu jednání můžeme schválit, pokud nemáte námitky. Máte ně... Dominiku, máš nějakou připomínku? Paní předsedkyně, já protestuji proti zápisu z minulé schůze, který mě <laughs> nazývá paní předsedkyně. Alors, monsieur Rick. Tak pane Rikete, zohledníme vaši připomínku. To je, nevím, jestli je to uh, signál nějakého budoucího povýšení, ale v každém případě zaznamenáme vaši vůli, abyste nebyl nazýván paní předsedkyně. Tak dále pokračujeme s zápisy z chůze 1. února 2018. Ten může být schválen, pokud nemáte námitky. Sdělení předsedkyně žádná nemám, takže začneme přímo naší diskusí s evropskými koordinátory pro sítě TNT. Téměř po čtyřech letech zavádění současných nařízení TNT a Connecting Europe Facility a s přípravou na období po roce 2020, která probíhá, se mi zdá vhodné, abychom si udělali takový všeobecný přehled o všech koridorech těch centrálních sítí, které dnes tvoří páteřní síť TNT a evropští koordinátoři byli jmenováni právě, aby usnadnili tento a zajistili tento koordinovaný rozvoj centrální sítě a jsou nejlépe informováni, tak aby nás informovali o posledním vývoji a o příštích etapách, než tedy skončí současný mandát. Cílem naší dnešní diskuse je vyslechnout si a potom diskutovat o dosaženém pokroku a o úkolech, které jsou jsou ještě v rámci těch devíti koridorů centrální sítě a o prioritách horizontálních sítě TNTE Evropského systému pro šízení železniční dopravy také u námořních, pro námořní křižovatky. Jsem si jistá, že se dozvíme hodně věcí, nejen o zavádění koridoru, ale také o průřezových otázkách, jako například multimodalita, otázka dekarbonizace, digitalizace nebo otázka financování. Navíc nezbytných, nezbyt, k nezbytnému financování této tak žádoucí sítě, která představuje současné priority, zejména s cílem přípravy současného a budoucího hlavně rozpočtového rámce. Vážení kolegové, ráda bych zde přivítala evropské koordinátory pro sítě TNT. Tedy ten, téměř vám je nemusím prezentovat. Pan Groš, ten je tady, který je koordinátorem pro výcho... koridor, pan Carlos Seky, který Vás vítám vás, vy jste tady, který je koordinátorem Atlantského koridoru, paní Katrin Trautmann, která už není koordinátorkou, která je koordinátorkou pro Severní moře a Baltský koridor, pan Kurt Bodevik, Baltský a Jaderský koridor, pan Petr Baláš. Vítám vás, pane Baláši, koordinátor Severní moře, Středozemní moře koridor, pan Simpson. Jak se vám daří, pane Simpsone? Daří se vám dobře. Vy jste koordinátorem pro Motorways of the Sea a jste také bývalým předsedou výboru pro dopravu. Ano, je to pro nás potěšení, že se mohu setkat se svým předchůdcem. Vítejte, paní Karla Pace jste hned vedle mě. Vítám vás, vy jste koordinátorkou pro kor- rýnský dunajský koridor. Pan Karl Vink, také vás zde vítám, který je koordinátorem ERTMS. A pan Pavel Vojčechovsky, paní předsedkyně se omlouvá za výslovnost byla jsem opravdu velmi opatrná, dávala jsem si pozor, který je koordinátor Řím, Rýnského alpského koridoru. Takže vítám vás všechny, protože tato diskuse, tato rozprava je pro nás více než zásadní. Ještě bych chtěla říci, že s panem Pavlem Vojčechovským se setkáváme téměř každý týden. Samozřejmě hovoříme o jiných tématech. Koordinátoři pro skandinávsko-středomořský eh, koridor pan Cox a pro středomořský koridor pan Brinkhorst dnes s námi nemohou být, ale budou, bude je zastupovat pan Baláš a pan Vojčechovsky. Takže děkuji vám všem, že jste přišli na naši dnešní schůzi. Také bych vám chtěla říci, že naše rozprava se bude konat ve dvou čá- etapách. Každá etapa bude, eh, v každé se budou prezentovat jednotliví koordinátoři ty tematické otázky prez, po prezentaci každého panelu potom budou, bude diskuse s vámi, vážení poslanci a páni, dámy a pánové koordinátoři. Vyzývám vás tedy, abyste nám učinili stručnou prezentaci vašich jednotlivých témat. Vím, že je to velmi obtížné, ale je to tak, máte každý pět minut na to, abyste nám prezentovali vaše konkrétní téma a žádám vás, abyste dodrželi tento řečnický čas, tak abychom skutečně měli čas na diskusi poté. A nyní tedy <clears throat> první téma bude financování evropských infrastrukturních dopravních projektů. A zde dávám slovo panu Bodevikovi a panu Sekimu. Máte slovo společně, máte pět minut na tuto prezentaci. Vím, že je to velmi obtížné to dodržet, ale je to prostě tak. Pokusíme se. Děkuji, paní předsedkyně. Glad. Děkuji. Nebo vezmeš to? Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že zde mám tu eh, čest být na tomto slyšení a společně s kolegou Feldevikem představíme vlastně první zprávu o pokroku. Navazujeme na zprávu CBS, kterou jsme připravili před dvěma lety. Ehm, bylo to vlastně v září 2014, kdy se konala neformální rada pro dopravu v Milanu. Tato zpráva o pokroku je text, který je k dispozici pro vás, pro všechny a je to, ten text je uspořádán stejně jako ta předchozí zpráva. Na závěr jsou zde také doporučení, aby to bylo dobré nebo lehčí se v tom textu orientovat a také, abychom si tam mohli uvědomit jednotlivé věci, v nich se podařilo dosáhnout pokroku v porovnání s tou situací před dvěma lety. Takže chceme říci, že jsou tam určitá témata, která jsou stále ještě velice důležitá. To znamená za prvé, jak lépe do toho zapojit kapitálové zdroje jiné než veřejné, protože jsme si vědomi toho, že veřejných zdrojů je stále méně a navíc naše potřeby jsou stále větší, takže jsme se věnovali překážkám, které brání tomuto většímu zapojení jiného druhu kapitálu. Mm, jsou tam překážky pro soukromý kapitál po podobné činnosti, kterou jsme prováděli před dvěma lety, tak jsme se rozhodli, že se podíváme na to, jak se ta situace vyvinula. Můžeme říci, že mnoho bylo učiněno a také jsme zkoumali to, co ještě stává, to, co ještě se musí dodělat, um, co zůstává nedořešeno, plus ještě jsou tam také nové problémy, které se mezi tím objevily. Následně jsme připravili tuto zprávu o pokroku a dovolte mi, prosím, um, také podělit se o tuto prezentaci s kolegou. A tady popíšeme tu situaci v porovnání s dvěma lety, před dvěma lety. Můžeme tedy s radostí říci, že několik našich doporučení bylo vzato v úvahu a také bylo Eh, několik politických opatření dobře zavedeno, jsou na dobré cestě. Například Evropská komise zřídila takovéto jednotné kontaktní místo pro důležité evropské projekty a také zlepšila systém technické asistence, která se dává pomocí iniciativy Česprs a zejména pomocí toho Evropského investičního hubu. Také byly revidovány určité úlohy, aby Mm, se, aby se zde zlepšil systém ex ante. Máme zde zejména um, nové nařízení, nové pozměněné znařízení nařízení o blokových výjimkách, které umožnilo nové kategorie dopravních eh, projektů, takže to je vlastně dobrý krok vpřed právě pro naše sítě TNT. Důležitý pokrok byl zaznamenán rovněž, co se týče finančních trhů. Došlo k revizi směrnice solventnost 2 a také si tam ta legislativa Bazilej 3. Šlo o to, abyste byli, invest, abyste byli pobídky pro dlouhodobé investice z bank a z jiných subjektů, pro právě které se zaměřují na infrastrukturu. Obecně můžeme říci, že máme radost, protože jsme volali po jasnějších pravidlech pro soukromo-veřejná partnerství PPP. Máme zde také nové pokyny Eurostatu co se týče finanční inovace, tak můžeme říci, že zde vlastně bylo první kolo pro blending CEF, vlastně pro nové financování, nebo čerpání. My máme zde speciální facilitu v rámci CEFu, která umožňuje vlastně to blendované financování a došlo i k revizi toho nařízení cefu. Takže všechno toto ukazuje, že jsme na dobré cestě, nicméně stále ještě jsme na začátku této dlouhé cesty. Musíme pokročit nadále, musíme mobilizovat investice, které by plynuly do, transpor- do dopravní infrastruktury. Na to se nám zaměřuje naše nová zpráva o pokroku. Takže hlavní věci, na které se musíme zaměřit, je zapotřebí posílit kvalitu toho um, takzvaného pipelineu, což je tedy ten seznam všech těch možných projektů. A je důležité dále posílit ehm, zapojování investorů do projektu. Máme zde asi 3000 projektů, takže máme velké finanční potřeby, asi 500 miliard na období 2020, 2020, 2021 2020 ehm, 2021 a je to vlastně všechno pouze na to, aby se dokončila ta hlavní sítě. Pak je důležité, aby byly i ty menší projekty, kterým brání různé administrativní náklady. Dále je důležité vzít v úvahu všechny eh, další zdroje financování. Eh, je možné například eh, získat různé dodatečné zdroje lepším aplikováním principu uživatel platí a znečišťovatel platí. Dále zde máme ještě možnost revidovat směrnici o eurovinetě. Další eh, myšlenkou je využít pozitivní eh, externality tím, že se budou internalizovat. A na poslední doporučení domníváme se, že další zdroje eh, mohou být také ještě nacházeny například tím, že se znovu přehodnotí systém ETS, obchodování s emisemi a také si myslíme, že pokud by zde bylo zjednodušené finanční nařízení, tak po schválení by to mohlo zlepšit pákový efekt, který mohou členské státy využít při čerpání evropských finančních nástrojů. Takže teď dám ještě slovo svému kolegovi, panu Bodevikovi, aby pokračoval v této prezentaci a aby ji dokončil. Ano, děkuji, ehm, děkuji. Vážená paní předsedkyně, paní Deli, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že um, zde mohu být. A pan profesor Seky už vás tak eh, seznámil um, v kostce s naší zprávou o pokroku a také upozornil na několik doporučení. Dovolte mi teď zaměřit se na dvě taková uh, hlavní doporučení, která jsou pro nás velice závažná. Za prvé, zjednodušení postupů pro vyhledávání veřejných zakázek a udělování povolování Ehm, já ve svém koroduru mám několik takových velice důležitých propojení. Za prvé je tam třeba eh, Brno, Česká republika, ehm, Rakousko, je tam vlastně takové veliké, důležité úzké místo, které brání eh, plynulé dopravě. Na rakouské straně už jsme na dobré cestě, máme tam částečné spolufinancování z CEFu, nicméně na té české straně tam už celé roky eh, se nedaří dokončit eh, posouzení o dopadu na životní prostředí a získat povolení k tomu projektu. My jako koordinátoři jsme se snažili ze všech sil najít nějaká řešení, ale stále je tam opoštění. A jedním z takových důvodů je špatná koordinace mezi tím eh, porovnáním té EI a mezi eh, tím eh, dopadem na životní prostředí a mezi orgány, které mají na starosti ehm, nějaké to pozemní nebo územní plánování ehm, a stavební povolení. Takže pokud by ten celý systém zadávání veřejných zakázek a vydávání povolení byl zjednodušen, tak pro nás by to bylo klíčové, aby se dokončily všechny ty důležité politické koncepce TNT. Také e, díky tomu vítáme, že generální ředitelství MUV na základě našeho doporučení nyní zadává studii, která se týká těch povolovacích procesů a vede právě k tomu, aby se ta pravidla zjednodušila. Ještě důležitější je to, že komise do třetího balíčku o mobilitě navrhla, že zde mají být ještě nařízení s různými zjednodušenými postupy, které mají eh, zjednodušit provádění projektů vzájemného nebo eh, společného eh, zájmu. Jedna z, taková, jedna z taková myšlenka, která plyne z této studie a kterou podporujeme, je to, aby tam byl takový orgán, jednotný orgán, který by vlastně vydával všechna povolení pro síť TNT. Evropská unie by v tom mohla třeba hrát větší úlohy v revizi projektu a potom by vlastně mohla rovnou vydávat souhlas s těmi projekty. Uh, a týkalo by se to třeba alespoň těch projektů, které vlastně vyplývají přímo z evropské legislativy. Alternativou by bylo také ještě zřídit speciální národní orgán, který by pak fungoval jako jednotné kontaktní místo pro všechny ty um, subjekty, které řídí ty projekty. Chtěli bychom, aby tam byly také eh, je, je, stano, jasně stanoveny lhuty pro všechny ty povolovací řízení. Aby se to všechno zkrátilo, tak také doporučujeme, Eh, různé další postupy, které by ale zároveň eh, neměly vést třeba ke snižování nějakých těch kvalitativních eh, měřítek. Chceme to zdůraznit, že to není nic proti, co by mělo vést ke snižování standardu kvality. Toto všechno je velice důležité v přeshraničním kontextu musíme zde napnout veškeré naše úsilí, abychom sjednotili a sjednodušili všechny různé projekty. Například zde může být nějaké nějaký společná dohoda, aby zde byla nějaká společná zpráva o dopadu na životní prostředí, což všechno by přispělo k lepšímu eh, zavádění projektu do praxe. Vážené poslankyně, vážení poslanci, to jsou vlastně pouze takové jednotlivé věci eh, z naší zprávy, abych ještě na závěr hrát eh, řekl tuto věc. My jako evropští koordinátoři pracujeme velice intenzivně posledních let na tom, že analyzujeme situaci, a chceme, aby zde byl velice stabilní, eh, vlastně stabilní databáze těch projektů eh, pro TNT a na to potřebujeme silný investiční plán pro Evropu. Podle našeho názoru eh, jsou zde tři důležité prvky. Za prvé potřebujeme silný hm, prvek grantů, má, má tam být také evropská přidaná hodnota, musí to být třeba při, přeshraniční projekty nebo projekty, které e, odstraní nedostatečná propustná místa a chybějící propojení. Tyto projekty e, musí mít také možnost čerpat z CEFu. Za druhé, potřebujeme velice dobře promyšlené evropské finanční nástroje, které se mohou využívat pro e, projekty, které pak mají přinášet e, i nějaký zisk. Musí to být vlastně Hmm, pak to musí být dostupné i pro určité, eh, musí tam být spolupráce i s národními bankami, například třeba co se týče projektu o navýšení kapacity eh, letiště a tak dále. Mnoho projektů je možné financovat pouze takzvaným blendováním různých nástrojů. Eh, tyto systémy pro blendované financování, proto smíšené financování jsou důležité pro projekty, které nespoléhají na granty, ale zároveň nejsou sami o sobě udržitelné. Takže to, eh, tam, to, to druhé kolo CEFu právě pro financování pomocí těch smíšených nástrojů mělo velký, mm, velkou poptávku, velký zájem a domníváme se, že právě ty, tento druh financování by se měl stát v dopravě jedním z nejdůležitějších nástrojů pro budoucnost. To znamená, tato kombinace grantů, finančních nástrojů a toho smíšeného financování eh, vede eh, k investování. Eh, my doufáme tedy, že také i v těchto návrzích získáme vaši podporu. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci a bez dalšího předám slovo panu Grošovi. Také máte pět minut na vaši prezentaci. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Takže já bych vás rád informoval o postupu těch koridorů a zejména toho, který mám na starosti já. To znamená, jsme ve fázi třetího pracovního eh, plánu, plánu třetí generace. U všech koridorů tady máte seznam projektů, které byly zahájeny a které by mohly být realizovány v blízké budoucnosti do roku 2022, potom ve vzdálenější budoucnosti do roku 2030. Je také důležité, v těchto pracovních plánech, že tam jsou kritéria výkonnosti, která analyzujeme, abychom se podívali, jak ty práce pokračují, protože přidaná hodnota koridoru, to je samozřejmě ta přeshraniční vize, ale potom jsou zde také společná evropská kritéria, se kterými všichni souhlasí. Toto je důležitý aspekt. A to třetí, co nám také leží na srdci, to je trošku oddělit TNT a CEF, jednak z hlediska finančních prostředků, ale mluvit také z hlediska o ekonomických investicích v oblasti klimatu klima, a také co se týká nových technologií. To jsou také aspekty, které jsou velice důležité do období 2030. Domníváme se, že 30 13 tisíc pracovních míst vytvoříme ročně v rámci těchto sítí aspekty klimatu, klimatické aspekty. O těch budou hovořit ještě i jiní kolegové. Když se konkrétněji podíváme na ten můj koridor Orient East Med, který sahá až po Kypr, tak konkrétně Konkrétně máme zde 415 projektů v devíti různých zemích. Ty koridory procházejí různými zeměmi. Tady 140 projektů v rámci Orient East Med. Nejsou to vždycky opravdu velké projekty, vím, že někteří kolegové se o to zajímají. Máme 82% projektů, které dosahují 1 až 500 milionů, takže není to ten přístup, co se týká opravdu těch velkých projektů, ale je to diverzifikovaný přístup. Přidaná hodnota Některé ty projekty jsou přeshraniční a asi 40 se týká železnic, to k tomu se ještě vrátím. A co se týká Orient East Med z hlediska přímého financování, tak víte, že globálně jsme až 92 procent prostředků již tedy byly vynaloženy, což představuje asi 2 miliardy přímých investic z hlediska grantu pro Orient East Med Corridor. V těch zprávách o koridorech najdete mapy, které jsou poměrně důležité. Tady můžete vidět na tom našem koridoru tu zelenou část, která odpovídá těm výkonnostním kritériím a ta červená část se ještě musí dopracovat. Totež tam najdete také pro další koridor a například jsme dosáhli dohody o oblast, Lapské oblasti, to se je vyjednávalo v Němčině, také s Českou republikou v tom smyslu, že, bych, že můžeme dosáhnout cíl, že udr- zajistíme vnitrostátní plavbu 2,5 metru, to jsou ta výkonnostní kritéria pro vnitrostátní platbu, nemusí být nutně dodržena všude. Takže v našem přístupu jakožto koordinátorů někdy musíme vést také dialog o flexibilitě těch kritérií. Pokud se týká investicí, tak ve všech těch zprávách, o všech projektech, také najdete mapku, která uvádí investice, kde jsou vynakládány a v jaké výši sociálně-ekonomické dopady. To je velice důležitá kapitola, pokud se týká těch koridorů. Vzhledem k tomu, že, jak jsem řekl na úvod, tak to není pouze to financování, které nás zajímá, ale je to také dopad například na HDP počítáme s zvýšením o 5 až 10 miliard do roku 2030 a vytváření pracovních míst. To jsou takové ty doplňkové aspekty, které jsou velice důležité. Jakožto koordinátoři se samozřejmě zajímáme také o aspekty jiné než financování a zejména ten přeshraniční aspekt. Takže provedli jsme analýzu všech problémů přeshraničních, které nesouvisí s financováním, ale s technikou, například interoperabilitu na jedné straně, na druhé straně také ty operativní, provozní aspekty rozvoje, toho technického rozvoje v některých regionech tady máte schéma tohoto typu, které uvádí, jaké jsou ty problémy, protože si myslím, že je absurdní, aby se investovala například miliarda na to, abychom to zkrátili tu cestu o jednu hodinu když vlastně by to znamenalo 10 hodin práce navíc z administrativního hlediska. Takže paralelně musíme zahrnovat také tento přístup, proto ten nový CEF, myslím si, že kolegové o tom budou hovořit, se budou zaměřovat na projekty za asi 40 miliard. Za druhé, myslím si, že ten přeshraniční přístup je nadále velmi důležitý. Za třetí, bude potřeba v budoucnosti ještě více se podívat na propojení mezi těmi všeobecnými sítěmi. A tady ten chlapský projekt, ten je také velice důležitý, když mluvíme o 80% obyvatel, kteří tam hovoří a v neposlední řadě se musíme také země, eh, zejména u železnic a vnitrostatní plavby eh, zaměřit na nepřímé financování, protože v některých případech eh, musíme kombinovat různé nástroje, což je více než důležité pro budoucnost nejen dopravy, ale také ekonomického rozvoje a také rozvoje pro vzhledem ke klimatickým problémům a tak dále. Předsedkyně, děkujeme pane Groši a pokračujeme pan Vink. Nyní máte slovo na pět minut. Paní předsedkyně. It's my pleasure. Vážení poslanci, jsem velice rád, že se dnes odpoledne mohu vyjádřit k tomu, jak vypadá situace s projektem ERTMS. Řada z vás o tom již jistě slyšela, ale ne všichni přesně rozumí tomu, o co se v tomto projektu jedná. Takže chtěl bych především říci, že hovoříme o věci, která je velice konkrétní tedy eh, o tom, že dnes počet kilometrů tratí, které jsou vybaveny systémem ERTMS, to je zhruba 4 tisíce a v roce 2023 předpokládáme, že by jich bylo zhruba 70 tisíc. Pardon, 17 tisíc, opravuje se řečník. A eh, ta hlavní realizace eh, proběhla eh, v podobě toho, že jsme 23 různých evropských systémů eh, nahradili systémem jediným, který je nyní akceptován všemi členskými státy, je akceptován jako jediný evropský signalizační systém. Máme tedy stabilní specifikace k dispozici. Určitě jste slyšeli o základním scénáři 3, baseline 3. Někteří eh, investovali do baselineu 2 eh, a teď jde o to provést kompatibilitu eh, s tím scénářem baseline 3. Vy jste také rozhodli o tom, eh, že schválíte technický pilíř v rámci čtvrtého železničního balíčku, abyste podpořili implementaci těch specifikací pro ERTMS a abyste také zvýšili pravomoci příslušné evropské agentury pro další eh, implementaci interoperability. Třetí věc, kterou jsme zajistili proto, abychom mohli projekt realizovat, je, že jsme nastavili reálný prováděcí plán, kde jsme se stanovili řadu ambiciózních eh, cílů, které se mají v rámci konkrétních harmonogramů naplňovat. Tomu jsou ty plány velice podrobné a my se skutečně těmito plány při implementaci eh, řídíme. Další věc, kterou jsme zrealizovali, je to, že věc řešíme nejenom z hlediska technického, ale také finančního. Máme eh, biznesové případy, máme eh, vysvětlené a opodstatněné výdaje, které se eh, týkají do tohoto eh, zařízení, protože tady nejde jenom o práci eh, v rámci členských států, ale v rámci celých železničních koridorů. Teď jaké výhody očekáváme z projektu? Tak předně nám jde o zvýšení kapacity tím, že nový systém zavedeme. Před deseti lety, kdy jsme na práci, mm, kdy jsme s celou prací začali, tak jsme mysleli, že zvýšíme kapacitu o 14 eh, nebo o 40 až 50 pardon, a teď eh, si myslíme skutečně, že se dostáváme k těm 40 z těch původních 14 Teď pokud jde o spolehlivost a přesnost, eh, i tady si myslíme, že se situace zlepší s novým zařízením je skutečně už dnes jednoznačně jasné, že spolehlivost je vyšší. Stejně tak náklady na údržbu zařízení, ty zase by měly eh, klesat eh, při provedení příslušných počátečních eh, investic. A ty úspory nejsou 2-3%, jsou to čísla mnohem vyšší. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je to, že samozřejmě ty investice, o kterých mluvíme, jsou obrovské. Matěj Groš hovořil pouze o svém koridoru, ale ono to tak vlastně platí eh, pro všechny ostatní. Takže pokud jde o to, co bychom měli udělat v rámci interoperability, tak eh, tady je to je součástí systém ERTMS, ale nechceme se omezovat pouze na něj. Jsou tady další opatření, která nejsou takto nákladná a přitom mohou značným způsobem interoperabilitu zlepšit. Například eh, různá přeshraniční opatření, povolovací řízení a postupy, kdy musíme procházet skutečně nesmírně komplikovanými místními povolovacími řízeními, eh, když řešíme překračování hranic mezi Německem, Belgií a dalšími státy. Potom eh, vlaky, ty jsou většinou dlouhé kolem 450 eh, metrů metrů a poměrně za nízké investice můžeme docílit mnohem delších vlaků až 750 eh, metrů a to si myslím, že by skutečně mohlo být eh, součástí těch průlomů v železniční dopravě do roku 2023. Jinak se ocitáme opravdu v kritické fázi a možná bych tady měl zmínit jednu věc. Je potřeba, aby nám parlament poskytl prostředky pro další práci, abychom mohli realizovat to, co jsme si stanovili do roku 2023. Do tohoto roku chceme eh, ukázat, že z hlediska eh, provozního a technického je ten systém funkční a pak očekáváme, že po roce 2023 do roku 2030 u zbytku koridoru systém budeme implementovat, protože už budeme mít zkušenosti, které jsme získali v tom předchozím období do roku 2023. Takže to je taková žádost ode mě směrem k vám, abychom mohli pokračovat s tímto vynikajícím projektem dál. Je to projekt, který sjednotí Evropskou unii a zlepší mobilitu a železniční dopravu a přispěje tak k rozvoji hospodářství, zlepší nákladní dopravu. A to je možné jenom tehdy, když nám pomůžete. Prosím o pomoc, protože my víme, eh, jakým směrem by se ten projekt měl ubírat dále. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, pane Vinku. A nyní paní Trautmann, máte slovo také na pět minut. Bez mikrofonu. Ehm. Děkuji, paní předsedkyně. Takže eh, já se chci zmínit o železničním eh, balském koridoru. Víme, že ratifikace mezi vládní dohody mezi pobalskými státy už eh, máme. Začali jsme s fází návrhu a aktualizací CBA v případě balských států. Máme finanční podporu 1,6 miliardy financování z CEF, to je alokováno Polsku a pobaltským zemím pro tuto investici, 3,1 miliardy z, z, z reálného a samotného financování eh, CEF. Pokud jde o část od Amsterdamu, tak eh, ta už je v podstatě úplně hotová. Doporučuji místo navštívit. Eh, Kromě toho eh, pokračují další inovativní projekty. 23 projektů se týká 78 kilometrů, který eh, jasně ukazují na inovativní povahu. Tento koridor posílí ekonomiku a dynamiku v oblasti. Očekáváme nárůst pracovních míst do roku 2030 o 2 miliony také v oblasti námořní dopravy eh, podle mě eh, dojde k nárůstu inovací v eh, díky novým technologickým řešením. Obecně koridory TNT se snaží provádět inovativní řešení koordinovaným způsobem napříč hranicemi. My jsme rozhodli pro, se rozhodli pro řadu Eh, inovativních projektů v oblasti eh, udržitelné dopravy, bezpečnosti a jde nám o to, abychom eh, společně zaváděli inovativní dopravní a organizační řešení. Zaměřujeme se také na řešení v oblasti čisté eh, dopravy, alternativních paliv, eh, v oblasti digitální integrované městské dopravy, na inovativní technologie v oblasti organizace dopravy, na eh, autonomní řízení a tak dále. Samozřejmě, že prostor v oblasti měst je velice omezený, takže tam je potřeba hledat skutečně inteligentní řešení. Příkladem, eh, jako příklad uvedu alternativní paliva a s tím spojená infrastruktura. Nasazení této eh, infrastruktury, myslím, mohou podpořit eh, koridory TNT, mohou totiž lépe využít evropského financování. Můžeme použít to financování na vybudování infrastruktury i posílení trhu vozidel, která používají alternativní paliva. Myslím si, že teď je skutečně na čase, abychom k věcem přistupovali takto z, z širšího eh, eh hlediska. Eh, zmíním konkrétní příklady. Spuštění 340 ultranabíjecích stanic eh, v 13 státech podél hlavních koridorů, zejména v koridorech Orient East Med, nebo iniciativy 23 členských státech eh, Mega I, 200 mega dobíjecích eh, stanic eh, v metropolitních oblastech 13 členských státech. Snažíme se zapojovat další související iniciativy, například iniciativu z Rotterdamu, kdy se snažíme eh, eh, zavádět čisté autobusy, včetně autobusů s nulovými emisemi. Tyto projekty eh, procházejí schvalovacím řízením. Co očekáváme od CEF? Tady se sehrává zásadní roli, pokud jde o udržitelné a přeshraniční projekty. Čtyři z nich jsou eh, v mém koridoru. Ty musíme dále podporovat, pokud chceme mm, skutečně dosáhnout udržitelné a bezpečné eh, evropské dopravy. Dále si myslím, že CEF eh, by měl současné dopravní politické cíle podporovat, zejména potom takzvané stěžení projekty a používat proto i další evropské financování, například EFSI, eh, podporovat tak projekty, které přinášejí ehm, eh, své výsledky ve střednědobém či krátkém horizontu. A dále je potřeba podporovat také netradiční projekty mm, v oblasti dopravy, eh, energetiky, služeb mobility, logistiky a otevírá tak nové perspektivy pro mm, inovativní financování a zapojení jak mm, veřejných, tak eh, soukromých eh, aktérů. To je mm, eh, ode mě vše. Děkuji. Merci Děkuji, paní Trautmann. A náš poslední řečník v tomto bloku také na pět minut, pan Baláš, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I'm in charge of the North Sea Medi- Děkuji za slovo. Já mám na starost eh, koridor mezi Severním eh, mořem a Středomořím, takže to začíná někde v mlhavém Irsku, Skotsku a vede to až někam do Marseille. Máme také eh, provázání i na Belgii, Lucembursko a Nizozemsko ten, je to velice hustě osídlená oblast, protože tam vlastně je šest členských států, které celkově mají 20 celkového počtu obyvatel Evropské 28 a, 20, a produkují 26 HDP, což se také reflektuje i v délce těchto různých propojení. My se zabýváme regionem, kde je vlastně téměř 7 tisíc kilometrů železnic, 4 eh, tisíce kilometrů vodních cest, zhruba stejný počet cest silnic, je tam 21 velkých eh, přístavů, jak, eh, a pak jsou tam vlastně i důležité vnitrozemské přístavy. Máme velice ambiciozní pracovní plán. Já teď jsem vlastně dokončil právě třetí návrh toho plánu. Je, mm, tam se plánuje 350 projektů a investice si vyžádají téměř 70 miliard eur na tyto projekty. Takže teď mi dovolte pár příkladů takových propojení. Za prvé Sena a Šelda, propojení řek Seny a Šeldy, dále Paříž, Dunkerque, Belgie, Nizozemsko s cílem vytvořit eh, vysoce Um, kvalitním spojení, dále propojení s eh, přístavy, s vnitrozemím a tak dále. Také si musíte uvědomit, že je to projekt, který vychází z vodní dopravy. 70% peněz, které máme k dispozici, plynou na vnitrozemské vodní cesty a na přístavy. Multimodalita, to je něco, co mi velice leží na srdci. Je to také takový můj mé oblíbené téma, protože to přináší nové, nová témata, nové cíle a také mm, nové projekty. Můžeme říci, že vlastně poprvé v historii evropských dopravních projektů usilujeme o úzké propojení mezi železnicí, vnitrozemskými vodními cestami, moř, mm, přístavy, letišti a vlastně patří tam i potrubní doprava nebo různá Chceme také eh, propojení, eh, zlepšení vnitrovodní, vnitro, eh, vnitrozemských vodních cest, jsou tam různé mosty, Eh, propojení s tím vnitrozemím. Všechno je zkrátka propojeno. Máme tam také různé výzvy, protože multimodalita, to znamená, že tam jsou různé ty přechody mezi jednotlivými mody, to znamená mezi železniční, eh, vodní, silniční dopravou. Patří tam i systém inteligentního vydávání jízdenek, smart ticketing. Je tam také nutnost, aby to všechno bylo dostupné a rentabilní ehm, ten, ty modální přechody mají snižovat nedostatečná, nedostatečně propustná místa a samozřejmě e, jsou zde různé také modální nody. Za prvé jsou zde, ta, jsou zde ty, ty městské uzly a usilujeme o e, doplnění těch chybějících propojení. Také to souvisí se životním prostředím. Chci vám ještě připomenout, že rok, dva, rok 2018 je vlastně Evropský rok multimodality který vyhlásil generální ředitelství MOVE, takže jsme rádi, že také tímto upozorní na tento důležitý aspekt. Nakonec bych chtěla ještě upozornit na jeden takový velice důležitý aspekt, který je také vlastně zde poprvé v naší historii i v té oblasti dopravu a tím myslím dopady Brexitu. Já se vlastně zastupuji jediný koridor, kam spadá Spojené království um, už se stále ještě, stále ještě nejsou dořešeny některé aspekty těch jednání, jak to bude po Brexitu. Takže my také musíme se zamyslet nad tím, jak eh, se vyvarovat tomu, aby vznikaly nové překážky, to znamená irská hranice, jak tu situaci zlepšit, jak zlepšit vlastně to pozemní propojení mezi Irskem, nebo vůbec to propojení mezi Irskem a pevninskou Evropou, jak společně s kolegou Brianem Simpsonem to vlastně chceme navázat na ty takzvané námořní dálnice a chceme navzdory všem problémům e, stále zastávat myšlenku, že integrita a e, pokračování těchto projektů musí být zachováno a ať už to pak dopadne jakkoliv to finanční vyrovnání mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi Evropské unie. My zde budujeme budoucnost a chceme přemostit nejenom tyto problémy, ale i třeba to, že, že vlastně se v těch jednotlivých zemích stá, mění často vlády, protože toto je takový dlouhodobý zájem Evropské unie. A já jsem si opravdu um, jsem přesvědčen, že třeba tento koridor od Severního moře do Středomoří je velice důležitý. Navíc je to ještě koridor, který je propojen s dalšími čtyřmi důležitými koridory a vlastně velice často to jsou ty nejprůmyslovější a nejhustěji obydlené části Evropy. Děkuji za eh, pozornost. Děkuji, pane Balaši. Nyní tedy zahajuji diskusy, zejména tedy s našimi poslanci a Finn van dem Kamp je první, jakožto řečník. Já musím odejít do výboru pro zaměstnanost, protože tam mám stanovisko, takže můj místo předseda, pan Rikke bude dále předsedat, ale já se potom vrátím zase. Nebuďte smutný, no. <laughs> Takže teď dávám slovo panu Van den Kampovi. Má maximálně na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také našim řečníkům. Pro... Pro mě je to vždycky velké potěšení a velká čest jakožto pro evropského poslance. To jsou opravdu ty velké, nesmírně důležité projekty zásadního významu pro Evropskou unii. A skupina koordinátorů zde hraje opravdu nesmírně důležitou roli, v podstatě důležitější než sama Evropská komise z tohoto hlediska. A mám na mysli zejména to, co říkal pan Baláš. Vlády se mění, ale koordinátoři zůstávají. Takže tato zpráva, kterou jste nám prezentovali, nebo ty zprávy jsou opravdu nesmírně důležité. Evropská unie je téma, které je samozřejmě těžištěm ve středu pozornosti. Hodně se hovoří o Unii, ale možná ne dost právě o těchto velkých a, natolik, a tolik důležitých projektech. Když jsem uh, poprvé začal slyšel o TNT, tak se hovořilo o silnicích a železnicích. To bylo všechno, když tedy se o tom začalo mluvit. Ale vy jste nám teď říkali, že máte na starosti mobilitu, digitalizaci a ještě nikdo nehovořil ale o dopravě jakožto službě. Minulý týden jsme hlasovali o té zprávě z vlastní iniciativy a jsou, došlo k významnému pokroku, kde opravdu doprava v této zprávě je považována za službu, která je poskytována. A když mluvíme o dopravě jakožto službě, tak máme na mysli hlavně infrastrukturu ve městech, ale nejen samozřejmě. Musím říci, že jeden z koordinátorů nebo koordinátorek se dotkl zejména tohoto, člena, eh, tohoto tématu a zde bych chtěl poděkovat především panu Bodevigovi, který nám představil zprávu o těchto otázkách pobaltských a jaderských koridorů. A když se hovoří o datacích, grandech a o projektech TNT, tak musíme opravdu upřesnit tyto otázky a to zcela jasným způsobem. Určité projekty jsou zatím zablokovány z důvodu administrativních postupů řízení, která nejsou vyřízena. A pokud se týká finančních prostředků, tak samozřejmě jaká je zde role eh, toho mechanismu Connecting Europe Facility v eh, oblasti eh, dopravních projektů. Dnes odpoledne také budeme hovořit o některých otázkách propojení v Evropě a zde bych chtěl říci, že došlo eh, k diskusím s paní Merklovou, s italským premiérem. A eh, chtěl bych se zeptat, zda paní Trautmann hovořila obspa s prezidentem Macronem o tomto eh, mechanismu Connecting Europe Facility, jestli pan Baláš hovořil s panem Orbánem o tom. A tutéž otázku pokládám také panu Grošovi pokud ministři financí nám nepomohou a premiéři tyto projekty nepodpoří ne, a pokud nebude se provádět lobby na národní úrovni, tak eh, tyto vynikající projekty nebudou moci to vyústit tedy v opravdové úspěchy. Je potřeba také hovořit o otázkách regionálních mm, fondů Pane Vinku, to je skutečně skvělý projekt, o kterém jste hovořil, ale je zde také poměrně dost silná kritika z důvodu zdlouhavosti toho procesu a propojení. V Nizozemsku, v Nizozemsku některé ty projekty nepostupují dostatečně rychle. Opravdu musí být také interface, respektive kontakty propojení s Německem, aby se ty práce mohly zrychlit. Toto je velmi důležité. Takže je důležité, abychom eh, se zaměřili na ty prováděcí lhůty, na délku eh, provádění. Paní Trautmann, vy jste, mm, respektive jak to, že jsou zde určitá rozpočtová omezení. A co se týká Brexitu, pane Baláži, tak s vámi souhlasím, že Eh, ty projekty TNT eh, mus, je, je zde skutečně potřeba postupovat rychleji. Možná bychom také o tom měli diskutovat s panem Barnierem. Ve zprávě Baláš 2000, eh, vy říkáte, že rok 2018 bude rok multimodality. To je pravda. Je opravdu potřeba pouvažovat o všech těchto projektech v těchto oblastech a zejména ve Švýcarsku, ten gotarský, gotarský tunel. A, a cena za dopravce je 320 eur a dopravci musí platit tuto část. Děkuji podstatě s polovinou toho, co pan Van de Kamp eh, říkal, souhlasím. Děkuji za vystoupení od koordinátorů a podobně jako pan eh, Seky a Bodevik eh, souhlasím s tím, že potřeba si klást otázku, kde najít ty chybějící peníze. A tak se chci zeptat, zda kromě toho, co už víme nyní, jsou tady nějaké jiné zdroje financování které by mohly připadat eh, v úvahu, protože ať už hovoříme o té euro, vinětě nebo mm, eh, jiných eh, možnostech, tak víme, že například euroviněta má tolik problémů, že zcela jistě odtud ty prostředky nepůjdou. Takže nápadů je tady hodně, ale ptám se na něco konkrétnějšího, co zatím nenalajzám. Další věc víme, že CEF má velkou přidanou hodnotu. Přesto, eh, když tady hovoříme o těch dvou budoucích projektech eh, po roce 2020, tak ty priority to je Horizont 2020 eh, a Erasmus. To je pro Evropský parlament priorita pro příští období a v tuto chvíli skutečně nepanuje žádné silné přesvědčení, že by ty priority měly být eh, jinde a že ty eh, projekty financované v CEF přinášejí skutečně nebývalou přidanou hodnotu, takže to je potřeba podle mě zlepšit. Pak další věc týkající se eh, Brexitu. Ano, zatím je tady celá řada věcí nedojasněná, především otázky rozpočtové a finanční. A tak se vás chci zeptat, zda si myslíte, vzhledem tomu, že máte eh, eh, detailní informace, myslíte si, že kromě těch peněz, eh, které už teď máme víceméně mm, přesvědčené, že, zajištěné, že si myslíte, že bychom radu mohli přesvědčit k tomu, že by mm, přispěla dalšími prostředky na přeshraniční projekty, které se opírají o konkrétní evropskou legislativu, a že bychom potom financování takových projektů považovali za skutečně povinné. A další věc, nepoužité prostředky měly by se vracet členským státem a nebo do rozpočtu CEF, kde by se následně použili. Čtvrtá věc v EFSI, vše, co se týká mm, CEF, je tam velice důležitou eh, položkou, ale je to mimo ty takzvané vyčleněné finanční částky. Další věc. Ta se týká toho, jakým způsobem sladit eh, veřejné podpory pro eh, společné projekty, které jsou přeshraničního rázu. Některé státy jsou ovšem v lepším stavu rozpočtovém než jiné, jako je třeba Španělsko nebo Francie, které mají rozpočtové eh, prostředky, mají rozpočtové problémy ale myslím si, že bychom měli právě z evropské úrovně, to znamená se souhlasem rady, zajistit, že i tyto země budou povinně část svého HDP investovat do eh, společných evropských eh, projektů, že bychom si proto nastavili na úrovni eh, rady určitou implementační eh, povinnost, protože všichni víte, že když se objeví nějaké peníze, tak eh, potom eh, nemusí být tím žádoucím způsobem rozděleny. A poslední věc, na kterou se chci zeptat, to je otázka spíše do budoucna. Zmiňovala se tady, zmiňovala se tady ten problém toho tunelu, my máme problém zase s Granadou. a to je otázka pracovníků a nasazení pracovníků při těchto přeshraničních eh, projektech, eh, při kterých eh, vzniká mm, řada pracovně právních problémů, které souvisejí s přeshraničním působením těch pracovníků. A ještě bych poukázala na otázku údržby vybudované evropské um, infrastruktury, protože jakmile ji vybudeme, je potřeba také řešit otázku údržby. Děkuji, Gezine Meissner. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla nejprve omluvit, že jsem část těch prezentací promeškala, protože jsem měla, byla naplánovaná jako řečnice u jiného tématu, takže jsem musela nejdříve jít tam. Já se ani nechci tolik zeptat. Možná ty bys chtěl, Dominiku, využít čas eh, pro otázky za Alde. Já bych se chtěla zmínit jen o několika věcech, protože jsem všechno neslyšela. Tak jednak, co se týká paní Trautmann, protože se zajímám o tento eh, koridor. V současné době jste spokojena s tím stávajícím stavem, kterého bylo dosaženo? Dívali jsme se na to v rámci delegace TRAN, takže bych se chtěla zeptat, co se týká spojení od tam k nám ve vzdálené budoucnosti, to je velmi důležité, čili zda jste spokojena se stávajícím stavem. To by byla první otázka, potom druhá otázka, tam jsem bohužel hm, to neměla příležitost vyslechnout ale mě vždy velmi zajímají dvě různé věci. Za prvé, jak to vypadá s Německem, je tam ten pokrok uspokojivý, já vím, že co se týká TNT, já jsem Němka samozřejmě, ale nevím, jestli je to vždy úplně o spovídajícím stavu. Rakousko je například daleko vyvinutější než Bavorsko, zda se to mezi tím tedy nějak zlepšilo, takže jaký je ten stav, to by mě zajímalo. A druhá, druhá otázka v souvislosti s Brexitem vlastně hm, do jaké míry Brexit by mohl, pokud k němu dojde. Já jsem optimistka, stále si myslím, že by se to mohlo ještě nějak zvrátit, ale musíme se smířit s tím, že k tomu dojde, takže pokud k tomu dojde, tak eh, železniční, jak to bude s želez, systémem železnice spojení s, se Spojeným královstvím, nebudou tam nějaké problémy. To je tedy moje otázka a potom, o čem hovořil pan Baláž ve vašem projektu je Spojené království přímo zapojeno, takže bude ten koridor eh, jaksi přerušen a já si myslím, že to bez, pokud by tam došlo k určitému přerušení a zejména ty otázky, které asi těžko můžete zodpovědět, ale do jaké míry si myslíte, že pro Irsko, co si přejí Irové, teda aby mohli dále využívat dopravu se Spojeným královstvím bez nějakých dalších problémů, tak myslíte si, že se to stane skutečně realitou? Já samozřejmě nevím, jaké je konkrétní řešení, ale vím, že vám to leží na srdci, že to je pro vás důležité téma. Já vím, že to nebylo pět minut, ale protože jsem nevyslechla všechny prezentace, tak více otázek zatím nemám. Děkuji. Děkuji, říká paní předseda. Další řečník na pět minut, ne, Michael Kader, omlouvám se. Dankeschön. Ja. Děkuji, ano, já bych chtěl nejprve poděkovat za ty prezentace a také trošku sebekriticky bych chtěl říci, že zde je poměrně málo poslanců, kteří vyslechli tyto prezentace, protože se to týká mnoha zemí. Ty země vydávají spoustu peněz a myslím si, že je to trošku ostuda, že je nás zde tak málo. Druhá otázka, taková obecnější, co se tý, existuje nějaká koordinace mezi koordinátory protože některé ty obory, některé projekty se překrývají. Mohli byste k tomu říci také něco? Není to jako kritika, je to prostě otázka. A třetí bod. Slyšeli jsme zde, že se za ty projekty vydávají evropské peníze, ale je, na, na údržbu je, jsou potom problémy s financováním investice, je jich dostatek na stavbu, ale potom nedostatek na tu další údržbu. Některé státy nechtějí eh, samozřejmě vydávat ty peníze na tu údržbu, takže možná k tomu byste mohli něco říci. Potom, co se týká eurovinety, financovali jsme některé projekty eh, z evropských peněz, a potom jsou ale projekty, ze které se neplatí žádné míto, nebo tam není žádná viněta. Jaké je vaše stanovisko? Některé země řeknou ano, vezmu si evropské peníze, ale pouze tehdy, když to bude zohledněno. Například ve Švýcarsku, tam se financují peníze do toho tunelu ale potom třeba to míto je třikrát tak vysoké jako v Německu. Pane Bodeviku, Česko, Rakousko, hovořil jste o problému. Já mám informace, že u silničního projektu předseda komise Juncker řekl v České republice, Zákony o životním prostředí nás tak nezajímají, to dáme stranou. Zde bych měl tři otázky. Hovořil jsem s komisařem Velou, který nemě, neměl na to žádný čas. Já si myslím, že to je velmi choulostivý problém. Pokud to tak je, tak vlastně komise porušuje své vlastní zákony. Mohl byste k tomu podat více informací? To by mě opravdu velmi zajímalo. Matěje Groš, 30%. Železnice to je možná trochu málo, ne? jak máme dosáhnout eh, cílů klimatické dohody v Paříži, když vlastně investujeme do silnic daleko více než do železnic, potom bychom těchto cílů nikdy nedosáhli. A co se týká přeshraničních problémů, tak pro mě to je otázka nejen tak techniky, ale také vůle politické. Například, když jedeme po železnici, tak eh, když je to přeshraniční, například do, do Gerlicu, tak cena je dvojnásobná než pouze vnitrostátní. Takže kdyby byla rozumnější cenová politika, tak bychom možná tolik nebránili tomu železničnímu přeshraničnímu provozu. Pane Vinku, hovořil jste o 17 tisících kilometrech harmonizace ta by se měla ještě zvýšit, tak abychom neměli tolik rozdílů, které zatím máme. A moje otázka k tomu je už vyjasněno, že Eurostat a e- ERA už se nebudou, nebudou fungovat na těch svých egoistických principech a že nebudou dále předávat informace. Je už to nějak vyjasněno, že ty informace z ERA a z Eurostatu se skutečně budou propojovat a vzájemně vyměňovat a poskytovat. V Německu máme problémy mezi Berlínem a Mnichovem. To byl velký problém na začátku, ale myslím si, že už je to vyřešeno. Nicméně bych rád získal ještě přesnější, cílenější informaci. Katrin Trautmann. Samozřejmě tady to, tento koridor povalský mě velký, velmi zajímá. Mám informaci, že je téměř všechno uzavřeno. Je, zde, je, je to je už to teď vyjasněno, tam ta cesta přes Pernu a tak dále, toto by mě také velmi zajímalo a byl bych rád, kdyby tomu tak bylo. Pan Balaš, vy jste hovořil o 17% těch eh, vnitrostátních říčních cest. Zde je tady ta otázka také souvisí s Brexitem, ale v podstatě nechci opakovat to, co již, na co již se ptala Gesine Meissner, takže ještě jednou děkuji za vaše prezentace a těším se na vaše odpovědi. Děkuji. Předseda. Děkuji, bez mikrofonu. Mr. Chair, uh... Děkuji, pane předsedo. Tak zaprvé chci říkat, že bych chtěl, eh, bych chtěl říct, vítám všechny koordinátory, opravdu ty prezentace byly velice zajímavé pro mě a dovolte mi několik otázek, které se týkají sousedství Evropské unie, protože když hovoříme o těch nedostatečně propustných místech mezi členskými státy, tak já bych chtěl ještě upozornit trošku na širší perspektivu. To znamená, sousedé, zejména země východního partnerství nebo západního Balkánu. Z toho důvodu bych se rád zaměřil na pana Groše a paní Trautmann, protože myslím, že právě tito dva koordinátoři mají na starost koordinátor, kody, eh, koridory, které se týkají těchto regionů. Takže za prvé, co se týče zemí západního Balkánu. Všichni si vzpomínáme, pokud tedy i <laughs> já si dobře vzpomínám, na to, že ta síť TNT byla vlastně rozšířena i do západního Balkánu během summitu, který se týkal ve Vídni. Bylo to vlastně v rámci takzvaného berlínského procesu. Tehdy to bylo takové velice vítané gesto. Celý ten region to uvítal. Takže já se chci zeptat, vy jako koordinátoři, jak se na to díváte? Jak to vypadá? Jak vypadá ten stav? Domníváte se, že tam došlo k nějakému zlepšení mm, na těch cestách na západním Balkánu? A pak se chci zeptat i na země východního partnerství, protože tam byly různé velice zajímavé nápady ohledně Eh, Ukrajiny, Moldavska. Ale chci se zeptat, jak to vypadá v praxi, jak to vypadá v terénu, nebo jak, eh, co vám o tom říkají zúčastněné strany nebo nějaké místní um, subjekty. Taky chci říci, že se tak různě um, jak si vrabci si štěbetají o tom, že váš mandát by se měl právě rozšířit i do zemí západního Balkánu. Hm, komisař koordinátoři řekli, že to je vlastně určitá technická otázka, eh, aby se ten mandát upravil, aby vlastně se tam rozšířily pravomoce. Tak se chci zeptat, jak k tomu došlo, k tomu rozšíření vašeho mandátu i na západní Balkán, protože já vlastně pak nějak nakonec jsem to ztratil eh, ze zřetele. A pak ještě mám jeden otázku na pana Vinka, ta se týká systému e RTMS. Víme, že mezi novými a starými členskými státy jsou určité rozdíly v otázkách dopravy. Jak je to se zaváděním ERTMS? Vidíte rovněž rozdíly mezi členskými státy, takzvaně novými a takzvaně starými? Takže jak, jak, jak vypadá ta situace v zavádění těch systémů ERTMS v těch nových versus starých členských státech? Děkuji. Děkuji, pan Kerkov, na tři minuty. Ευχαριστώ Děkuji, pane předsedo. Já nechci už opakovat, co zde zaznělo. Chtěl bych také poděkovat eh, prezentujícím. Eh, v těchto posledních letech Řecko jak si opustilo, opouští určitým způsobem železniční síť ve prospěch eh, cest silniční dopravy tedy. Eh, je zde určitý klientelismus také, který tam panuje na vládní úrovni. A nicméně věci se trošku mění v poslední době. Máme například čínské investory, německé, kteří investují do našich eh, přístavů, do různých stanic. Máme také nové projekty na mm, propojení mezi Sol- Soluní a až po Bulharsko, prostě dochází k určitým významným změnám také. Například také propojení mezi Dunajem a řekou Axios v Řecku. Říká, je zde několik projektů poměrně velkého rozsahu, které jsou zajímavé pro soukromé investory. Doposud jsme eh, se pan Kramer vlastně o tom hovořil a má pravdu. Pokud bychom chtěli, pokud chceme se hýbat, cestovat více, tak zaměřme se více na vlaky, na železnice. A proto tyto koridory, tak jak, byly, jak je popisoval pan Groš a ostatní, tak musí být opravdu eh, velice důležité a musíme se snažit překonat různé ty překážky a dohnat ta spoždění a také čelit tu té byrokracii, která je skutečně všudy přítomná a pokud se jedná o Balkán, západní Balkán, tak díky Evropské unii vidíme, že se směřujeme k určitému řešení těch problémů, které zde máme například s tou bývalou eh, Jugoslávskou republikou Makedonie. Snažíme se také překonat naše problémy s Albánií zase s pomocí Evropské unie. Potom jsou zde otázky týkající se té ekonomické zóny s těmito zeměmi. Takže, jak jsem řekl, pomáháme i my jakožto Evropská unie v tomto úsilí, které, eh, k, k jehož prioritám patří doprava a to samozřejmě také směrem k těm zemím eh, západního Balkánu, které jsou kandidátskými státy na budoucí přistoupení do Evropské unie. A doufám, že ta spoždění, ke kterým došlo v Rumunsku, v Bulharsku, eh, ve spojení s Řeckem, že se podaří toto spoždění dohnat. Takže děkuji za vaši přítomnost. Děkuji a na závěr já jsem poslední řečník, než dám slovo našim panelistům. Měl bych také několik otázek. Nejprve finančního rázu pro pana Bodevika a pana Sekyho. Vy jste zdůraznili význam interní a externí regulace co se týká finančních nástrojů, ale také toho, co se děje vně na finančních trzích. A já si myslím, že toto je důležité. Všichni mý kolegové vyjádřili určité znepokojení, ohledně objemu financí, tak aby mohl být zachován i nadále. Já zcela sdílím tyto obavy vzhledem k těm problémům nebo překážkám, které existují. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. A to, že financování infrastru dopravní infrastruktury je to evropské financování, tedy dopravní infrastruktury, je policyklické, vícecyklické. Máte zde také jiné evropské fondy, které jsou zejména regionální fondy. A to jak pro soudržnost, tak pro dopravní síť a pro regionální rozvoj, takže je více způsobů financování evropskými finančními prostředky. Zde je ta zpráva, to řízení, které je nesmírně důležité. A vy jakožto koordinátoři byste se měl podívat na to, co, kdo co koordinuje. A já bych řekl, že tato koordinace dobře nefunguje, protože ta zpráva neprobíhá dobře. To znamená, zpráva Connecting Europe s Facility je centralizovanou zprávou, to je evropská, řízení, zatímco to decentralizované řízení ostatních evropských fondů, to mají na starosti členské státy. A moje otázka je, jak toto všechno se může lépe koordinovat, aby jaký máte názor na tuto věc? je zde pravděpodobně rozdíl na efektivnost mezi tím centralizovaným a decentralizovaným řízením, protože to, že Evropa má více těch kontaktních míst, jsou zde také politiky blízkosti, sousedství, jak si všechny ty eh, peníze procházejí různými kanály. Jaké je tedy vaše stanovisko jakožto koordinátorů k tomuto? Myslím si, že je naprosto zásadní tato věc při v rámci posledního finančního rámce lidé, kteří ho měli na starosti, zejména v oblasti regionálních politik, mají prostě schopnost eh, rozhodovat o financování infrastruktury z Fondu pro regionální rozvoj a k tomu vlastně nikdo jiný nemá co říci. Takže já bych chtěl říci, že v tomto orchestru financování, zda je to nějak dirigováno, nebo zda to jde tak jaksi všemi směry. Co se týká ERTMS, první připomínka je, že okruhy financování pro ERTMS a to, pane Vinku, vy jste to zdůraznil, že je tam určitá návratnost investic v železniční oblasti podporujete veřejno-soukromá partnerství pro ERTMS vzhledem ke zvyšování kapacit a pro dosažení lepší efektivnosti a výkonnosti v oblasti poskytování služeb. Řekněme, 30 eh, kdyby eh, došlo ke zvýšení kapacity, tak to představuje hodně peněz. Zda tedy z tohoto hlediska financování ERTMS do železnic by nemělo mít trošku jinou vizi. Druhá otázka je potom financování toho, eh, za těch zařízení, která jsou na palubě, která jsou uvnitř tedy. Máte zde určitě ta přesvědčení nebo nějaké návrhy v této oblasti? A poslední otázka ohledně ERTM z baseline 1, 2 nebo 3, protože všichni operátoři hovoří o tom, že dva, dvojka by měla být kompatibilní s trojkou, ale zda mm, to, byly, to byla skutečně velká témata pro operátory, protože hovořilo se, my už mezi tím se bude mluvit o baseline 6, aniž by tady toto všechno bylo koordinováno. A na, na Katrin Trautmann, co si myslíte o návrzích z východu, zejména z pobaltských zemí, ohledně zavádění železniční infrastruktury s, s propojení s Ruskem, která by se nacházela přímo na evropském území. A c, e, vodíková infrastruktura. Jaký máte názor na tuto síť? A poslední otázka na pana Baláže. Jsou zde nějaké pracovní zprávy se týmem Barniera, s Michela Barniera, zda například, protože tam jde o tu otázku Brexitu, jestli tedy byste nám o tomto mohl říci trošku více, zda tady spolupracujete s Barnierovým týmem na těchto otázkách. Pan Kramer ještě žádá o jednu minutku navíc. Bez mikrofonu řečník. Tak jednu minutku, ale máte mikrofon si zapnout. Vy řekl jste, že máme asi 10 tisíc kilometrů ERTM, ale žádnou eh, lokomotivu, která by mohla jezdit na všechny. Nyní vš, všechny ERTMS lokomotivy mohou jezdit na těch 17 tisících kilometrech železnic, nebo jsou ještě rozdíly tady v tomto? Předseda, děkuji za tuto doplňující otázku a vůbec za tuto skupinu otázek, takže nyní se obracím směrem k našim koordinátorům, kterým dáme slovo každému na čtyři minuty, takže prosím dodržte čas během kterých budete moci odpovědět na ty otázky, které se vás týkají. Začneme tedy našimi finančníky, panem Bodevigem a panem Sekim. Takže budete mít dohromady pět minut. Prosím. Tak mezi vámi se nějak domluvte. Ja, dann, uh, dann äh, beginne ich dann... Dobře, já bych tedy začal otázkami, o kterých se zde přímo hovořilo k tomu, co se ptal pan van Velmi krátce. EFSI, ano, tam jsou také, tam je velmi málo dopravních projektů, protože EFSI je zaměřený na energetiku, ale nepříliš zaměřený na dopravu. Takže část nástrojů, to by byla také naše výzva, musíme posílit tady tu otázku toho smíšeného financování, toho blendingu a Nechceme to samozřejmě zamést pod koberec, ale eh, také se zaměřit na tu zprávu o pokroku EFSI. Do roku, hovořili jsme o 50 miliardách euro do roku 2030, nyní máme 22 miliard CEF v tomto finančním období a podobnou kvótu financování nebo spolufinancování pro členské státy. Kdybychom to teď znásobili ještě jednou ty tež částku na kofinancování, tak by to byla faktor 1,5 takže potřebujeme velmi stabilní financování v rámci CEF. Já si myslím, že více než to, co máme teď, ale víme, že jednání i v souvislosti s Brexitem a s dalšími tématy jsou velmi obtížná. Potom, co se týká otázky paní Ayala Sender, zde bych řekl, ano, máme zde už 79% absorpce využití to je skoro takový špičkový evropský výkon. Samozřejmě každé euro, které bylo investováno, by mělo mít minimálně dvojnásobnou makroekonomickou hodnotu nebo význam, takže tyto peníze jsou smysluplně investovány. A potom, co se týká přeshraniční spolupráce. Ano, musíme to udělat, protože hlavní problém je synchronizace, ta časová synchronizace sladění propustnosti těch sítí. Proto k tomu, co se ptal pan Kranr, Kramer, ano, já a to je vlastně v tom, v ten permitting study, projekty, které jsou na základě základě vznikly, tedy vzešly z evropských zákonů a právě v oblasti zadávacích těch výběrových řízení nebo veřejných zakázek tam máme jednodušší regulaci. Problém mezi Českem a Rakouskem není ani tak zaměřen na ty ekologické otázky, ale je to velmi složitý, zdlouhavý proces hodnocení. Tam se to vlastně třikrát eh, přeskoumává, třikrát je možno také podat stížnost nebo odvolání takže má, jsou tam velmi vysoké standardy, ale je potřeba najít určitou zjednodušenou cestu. Potom ještě stručně k tématu, zda je koordinace mezi koordinátory. Ano, máme celou řadu koridorů, které se částečně přesahují, nebo jsou tam určité přesahy. Normální postup je, že když vedeme jednání, mezi koordinátory, tak to děláme společně. Pokud časově se nám nepodaří to sladit, tak vždycky všichni vyjádří jednotlivé postupy tak, abychom 100%, aby to, co řekl jeden, bylo opravdu stoprocentně platné. Potom pan Rike, na co se ptal, ano, u CEFu máme jasné stanovení priorit. Chceme dosáhnout ty cíle a máme centrální řízení, tak aby pro tyto evropské sítě. U těch regionálních projektů máme jinou situaci. Zde se platí, eh, velmi silně uplatňují národní zájmy, a zde ani tak nejde o dosahování evropské přidané hodnoty. Je potřeba Eh, zaměřit eh, nebo silněji regionální zapojení i do těch evropských projektů. Tam například eh, by se, by se měly regiony silněji orientovat na e, otázku koridoru. Mohli bychom díky těm penězům dosáhnout ještě více. U všech těch co se týká myšlenky, že doprava je služba, ano, je to služba, máme také software a hardware z tohoto hlediska a koordinátoři mají na starosti zejména ten hardware, ale nejen, protože říkáme, Matthew Grosch o tom hovořil, je to také ty, ten software je něco, co také ten hardware dělá efektivnějším, takže nejefektivně je potřeba ty evropské peníze vydávat co nejefektivnějším způsobem. Děkuji, pan profesor Seky. Děkuji, pane předsedo. Dovolte jenom několik doplnění. Abych navázal na to, co řekl pan profesor Bodevig. Vezmu to po pořadě. Samozřejmě se musíme pokusit maximálně zapojit eh, vnitrostátní ministerstva financí, ale nemůžeme samozřejmě jít jaksi hlavou proti zdi eh, sami eh, o sobě. Je potřeba, abyste nám v tom pomohli. A my se pokusíme schromáždit tomu potřebné podklady a důkazy o tom, že prostředky vynakládáme skutečně účinně, že to má konkrétní výsledky, které jsou lepší, než kdyby státy postupovaly jednotlivě a že skutečně ty náklady na Evropské unii, jsou, eh, na úrovni Evropské unie jsou eh, vynakládány účinněji než na úrovni vnitrostátní, čímž reaguji na to, co říkal pan Rike, to znamená řízení prostředků z CEF na evropské úrovni a řízení těch regionálních fondů na vnitrostátní úrovni. Tady si myslím, že je třeba se vynasnažit, abychom šli více cestou eh, přímého řízení z evropské úrovně, pokud jde o investice do významných infrastrukturních projektů. Příkladem je Fond soudržnosti kde máme přes 10 miliard, které jsou spravovány v rámci stejného postupu, jako je postup pro CEF a tady je ta zkušenost velice dobrá. Nikdo si nestěžuje, a já si myslím, že by se tento postup mohl uplatnit eh, i na další evropské fondy. Jak bychom měli zajistit, jak se ptala paní Ayala Sender, eh, když se změní situace, že ty dlouhodobé projekty eh, budou pokračovat a nezapomeneme na ně. Komise se chystá vydat eh, jedno či dvě implementační rozhodnutí eh, v součinnosti s vládami členských států, aby se zajistilo, že bez ohledu na tom, kdo eh, řídí mm, jednotlivé projekty či státy, že ten závazek bude trvat. A tady týká se to jak úrovně evropské, tak úrovně členských států. Vy jste také mluvila eh, o tom základním hm, zlatém eh, pravidle. Eh, to je ožahavé téma, ale možné to je. Eurostat by mohl, myslím, vyjasnit mnohem lépe, jakým způsobem takovéto investice ovlivňují výpočet eh, deficitu. Byl vydán před rokem manuál, všichni byli spokojeni, manuál přivítali. Já si myslím, že je možné to ještě dále vylepšit a jakýkoliv návrh v této souvislosti eh, vítáme a pokusíme se eh, ho zapracovat. A to si myslím, že byly veškeré dotazy kterými se mohl doplnit to, co řekl před okamžikem můj přítel a kolega pan Bodevig. Předseda bez mikrofonu dávám slovo panu Matěje Grošovi také na čtyři minuty. Zuerst mal Michael, uh, wir sind... Uh, Takže nyní jsme v oblasti železnice máme 38% projektu, ale asi 70% financování. Já jsem se zmínil o některých projektech, protože skutečně v tomto regionu je to velmi obtížné a eh, přivést železnici na takovou úrovni, aby byla, úroveň, aby byla dostatečná pro ty koridory. A některé země Eh, má tam například v Řecku, mají velké projekty, ale na severu Řecka máme určité problémy, protože tak, aby byl, abychom mohli realizovat ty koridory efektivně a sladit se stávající železnicí. Všichni to vědí, ale samozřejmě závisí to potom na těch jednotlivých zemích. Eh, no. Pak zda máme jasný mandát? Ne, nemáme, zatím ne protože po těch schůzkách, které proběhly v minulosti, dokonce i na Balkánu, jsme si uvědomili, že některé členské státy ehm, vlastně měly zájem, ale některé členské státy zase nesouhlasily s těmi mapami. Ehm, my jsme tomu neříkali úplně koridory, my jsme tomu říkali propojení mezi tím západním Balkánem a jinými zeměmi. Um, takže my jsme si mysleli, že nejprve je důležité získat schodu členských států. Takže to je takový nejprve návrh. Nejprve byste měli být možná nějaký speciální koordinátor pro země Balkánu a tam by měli uplatňovat stejné standardy, které máme v ostatních zemích. A co se týče finančního aspektu, tak za to odpovídá komisař Hahn. Myslím si, že my se s ním shodneme ale máme mnoho takových bilaterálních problémů, které musíme řešit na politické úrovni ještě předtím, než můžeme opravdu nazvat něco úspěchem. Ale i nadále je to pro nás důležité. Pro ty otázky ostatní, Víme, ty jsi hovořil o dopravě jako službě. Víme, ty jsi hovořil o dopravě jako službě. Spolu s Katrin Trautmann zpracujeme na mm, tom eh, polapském uzlu. Možná Katrin se o tom ještě zmíní a tam tento aspekt je velmi dobře zapracován. Tam nejde jen o to, aby se rozvíjely ty koridory, ale musíme se také podívat, aby se dobře zapojili do urbanistických celků, do měst a propojili s místní eh, infrastrukturou strukturou. Toto je pro mě takové to první propojení a první krok tímto směrem. CEF, ano, já si myslím, že na úrovni komise více než souhlasí s tím, že CEF je zajímavý a důležitý nástroj. A sa, i také komisař Ettinger se u nás in, se informoval, aby věděl, jak má argumentovat do budoucnosti a to už zde zaznělo. I vím to řekl, myslím si, že je potřeba přesvědčit členské státy a pro mě ten nejdůležitější aspekt přesvědčování je, že hovoříme nejen o penězích, ale o konkrétních projektech. Takže říci v každé zemi, podívejte se, tady je musíme mít jasný seznam na jednotlivou zemi a vy jste tady, abyste spolufinancovali tyto projekty, abyste se zapojili. To si myslím, že je pro mě ten přístup, který je nejzajímavější a pokud jde o strukturální fondy a koordinaci, já uvedu svoje osobní stanovisko. Já zcela souhlasím s tím, když vidíme, že ty peníze, které se investují do členských států v rámci strukturálních fondů do dopravy, tak si myslím, že posílená koordinace mezi využitím těchto fondů je důležitá. Já vždy říkám, my nejsme proto, abychom brali peníze ze strukturálních fondů, ale abychom lépe směrovali využívání prostředků ze strukturálních fondů do oblasti dopravy. A pokud zítra to globální hledisko je vlastně komplexní sítě plus městské uzly a tak dále, tak každý si tam bude moci najít svoji roli v tom společném přístupu koridorů a regionálního rozvoje a dokonce i urbanistického rozvoje. A myslím si, že toto by měla být myšlenka do budoucnosti, pokud jde o koordinaci a rozvoj ale je potřeba říci, že to je obtížné a to je, teď bude moje poslední připomínka, rozpočtové hledisko a rozpočtová pravidla v některých zemí působí problémy, zejména v některých zemí, které mají velmi vysoké deficity. Toho jsme si vědomi a také navrhujeme, že možná je potřeba zohlednit tu přidanou evropskou hodnotu a zvýšit flexibilitu. To je první věc. A druhá věc je, že v těch finančních prostředcích, které poskytují státy, tak Evropa, eh, ty evropské prostředky se příliš často využívají na financování, které potom členské státy nezajišťují, ať už se to týká koridoru, anebo té údržby následné. A to se netýká jen zemí, které mají velké deficity, to se týká i jiných zemí. Máme velmi jasnou zprávu o nedostatečném investování od roku 2010, zejména do údržby infrastruktury. A myslím si, že to není až tak role Evropy toto řešit. To by byla spíše taková podmínka říci, my budeme investovat, ale vy paralelně budete investovat do údržby té infrastruktury. Toto byla moje osobní připomínka. Předseda, děkuji. Pokusme se dodržet čas tedy, protože to by potom bylo na úkor dalších koordinátorů. Pan Karel Vink nyní. Také máte čtyři minuty, pokud byste mohl dodržet čas. Bez mikrofonu. Takže děkuji. Já se teď pokusím zodpovědět na několik otázek, které mi byly položeny. Za prvé, co se týče zavádění ERTMS, ano, tak to je problém, ale ošetřil to ten akční plán. Nyní hovoříme o koordinaci a integraci jednotlivých programů, například v Německu. Tam jsme hovořili o takzvaném německém plánu, protože zeměpisně je to velice důležité. A dohodli jsme se tam nejenom s ministrem dopravy, ale i s ministrem financí že se tam bude um, investovat do sedmi těch přeshraničních eh, míst z 12 a bude to uh, do, roku, do, do roku 2023. Takže tím vlastně díky tomu akčnímu plánu se zbavujeme postupně těch jednotlivých problematických míst. Další otázka, zda jsme spokojeni se stavem toho jednoho koridoru. Ano, jsme. Eh, Německo má takový celkový plán který zatím ještě nebyl zveřejněn. Je to takový plán digitalizace, také to schválila i, nebo bude se to týkat i Deutsche Bahn. A my teď hovoříme o těch projektech tedy s ministerstvem dopravy, financí i s Deutsche Bahn. A myslím si, že proběhla celá řada velice takových uspokojivých schůzek. Dále, co se týče vztahu se Spojeným královstvím, nejprve musíme říci, že stále ještě vidíme velký zájem Spojeného království v v eh, rozvoji těchto systémů, ale musíme to integrovat s tím, o čem hovořil pan Baláš. Musí tam být nějaký politický přístup. Ale zcela jistě si myslím, že oni nestratili zájem o tuto spolupráci. Zároveň to nebude tak, že bychom měnili všechny systémy v Evropě kvůli tomu, že spodek království bude mít nějaké zvláštní požadavky nebo potřeby. Pak ještě je otázka pana Kramera. Eh, co se týče těch nákladů na údržbu, to už je v tom business plánu, takže bereme to v úvahu. Pak, co se týče těch kilometrů, máme zatím 40 tisíc eh, kilometrů a chtěli bychom eh, mezi rokem 18 a 23 zavést dalších 17 tisíc kilometrů. Dále, myslím si, že je to velice transparentní v rámci Evropské agentury pro železnice. Oni jsou velice akční, eh, pardon, oni jsou velice aktivní při přípravě těch akčních plánů. Je tam mnoho zúčastněných stran, jsou tam uživatelé, národní orgány, mm, takže musíte všechny přivést k jednomu stolu, ale ERA v tom hraje aktivní úlohu také i díky tomu, jaké dostala nové pravomoci v rámci čtvrtého železničního balíčku. A pak se také ptáte, zda už eh, jak je to s těmi tratěmi těch 40 tisíc kilometrů. Máme v plánu, že od roku 2019 už to vlastně bude k dispozici toho, už to bude vlastně v tom systému baseline, baseline 3 a už by to mělo být zavedeno všude. Pak ještě další otázka. Ano, je rozdíl mezi takzvanými členskými starými a novými státy. Nové členské státy v průměru mají velice starou a zastaralou e, infrastrukturu, takže jednak se musí e, vlastně upgradeovat nejenom ty signalizační systémy, ale vlastně zkrátka veškerá ta infrastruktura a to vybavení. Takže opravdu ta situace je rozdílná. My samozřejmě ve svých programech to všechno bereme v úvahu. Další otázka pana Rikeho. Ptal jste se na soukromo veřejné partnerství. Ano, začínáme s tím teď, získáváme postupně soukromé partnery. Například v Nizozemsku byl takový případ, kdy se soukromí investoři účastní některého projektu, který se týká interoperability a ERTMS. Samozřejmě my eh, se na ně budeme, budeme na ně tlačit v tom případu, že budeme říkat, že to je vlastně opravdu podnikatelsky udržitelné, že to je podnikatelský plán. Dávám takový příklad. Spolupracujeme třeba s francouzskou vládou a s SNCF, je tam propojení mezi Paříži a Lyonem, protože oni potřebují čtvrtou železniční trať bylo tam možné postavit úplně novou trať, to by stálo dva, mm, dvě miliardy, ale my tím, že jsme díky ERTMS navýšili kapacitu z 13 na 18 vlaků, teď vlastně nepotřebujeme stavět novou trať, takže jsme ušetřili nějak, nebo vlastně teď to můžeme uskutečnit jenom díky nějakým pětis, nějakých 500-600 milionů vlastně postačí. Eh, co se týče objevů, tam si myslíme, že baseline 3 by mělo být k dispozici všude. V našem akčním plánu máme za prvé nutnost, aby veškerá infrastruktura odpovídala předpisům a za druhé ty systémy objevů musí mít vybavený systémem baseline 3, aby tam tedy bylo možná ta interoperabilita. Také tam byly určité problémy, určitá nedorozumění baseline 2 a baseline, baseline 2 a baseline 3. My tedy tlačíme na to, aby se zavádělo baseline 3 a co se týče OBU, tak eh, eh, Víme, že tady u toho baseline 3 jsou určité, určitá pochybení která třeba, nebo některé věci, které nebyly v tom baseline tu, neznamená to, že tedy baseline tu by nějak vůbec nefungoval, ale máme k tomu tedy určitá řešení, která se týkají zavádění na těch, těch palubních eh, Děkuji. Děkuji, pane. A nyní dávám slovo paní Trautmana, prosím, čtyři minuty. Děkuji, já se pokusím to dodržet. Nejprve otázka pana Fandenkampa ohledně mobilitě nebo dopravy jako službě. Ano, tak otázka, kterou jste položil, to je ta soft část ve srovnání s tou tvrdou infrastrukturou. A ano, my s tím zcela souhlasíme, ať už to je v rámci těch um, alternativních paliv, pohonných hmot, protože máme určitou infrastrukturu pro distribuci, potom přístupnost služeb, která mění některá zařízení jako park parkoviště, která se stanou ag- takovými agregovanými službami mobility, nejen proto, aby se tam parkovala i vozidla bez řidiče, ale také, aby si tam nabili vozidlo, našli informace, koupili nějaké potřebné záležitosti a získali potřebné informace. Takže dnes zde máme několik hledisek mobility jakožto služby, jednak propojení například na, v severní Evropě s Velkou Británií. Uvidíme tedy, pokud i zda v tom budeme moci pokračovat až po Finsko, těch tří projektů, které se rozvíjejí na základě ITS a pracujeme zejména na té infrastruktuře, aplikaci a datech. Takže všechny složky té mobility jako slože položili jste otázky těch, otázku ohledně těch postupů, těch řízení, které, která to blokují. Ano, na tom musíme pracovat jakožto koordinátoři a dohodli jsme se s, paní, s naší komisařkou, abychom zmapovali veškerou legislativu, která brání tomu, abychom vlastně měli dobrou pravidelný tok té dopravy a logistiky, protože to představuje náklady a překážky, co se týká eh, želez, místa železni, postavení železnice ten eh, koridor s, Pobal- s Baltským mořem a Severním mořem, ten představuje asi 70 projektů, 2,4 miliardy věnujeme 21 železničním projektům proti 470 milionům na silniční dopravu jenom, takže to není ani polovina. Ani, ani, takže vidíte prioritu některých železničních koridorů. Chtěla bych vás uklidnit, abych odpověděla panu Riketovi. Uh, tak eh, ty eh, železnice s ruským rozchodem, ty nejsou plánovány u evropských projektů a koridorů. Může tam být skutečně mm, určitá slabá, slabé články, jako ve Finsku například, kde ty železnice mají ruský rozchod, ale potom to, to, se, to bude financováno z jiných fondů než těch, která se týkají CEF. To je naprosto jasné. Pokud se týká hmm, Balti, Baltské, eh, zda jsem spokojena se situací. No, ano, ale ne úplně. Ano, protože projekt pokračuje, ale jsou tam, je tam riziko, že se překročí lhůta, pokud budeme příliš dlouho jednat o zavádění té jednotné implementace a organizace, o čemž se v současné době diskutuje. A definitivní rozhodnutí by mělo být přijato v červenci letošního roku. Také jsme konstatovali, že pokud jde o výzvy k projektům, tak jsme mm, dodrželi ty jednotlivé výzvy v rámci CEF, s tím jsme spokojeni, protože to bylo velmi užitečné, ale samozřejmě nyní je potřeba nadále pokračovat kupředu ohledně získávání pozemků a konečné ho vytyčení té, tla, té trasy mezi Jižním Litev, Jižní Litvou a Polskem. Toto je velmi důležité téma. Dnes mám, jsme dosáhli výrazného pokroku, pokud jde o Polsko, které, kde se postupně vymezily tři etapy pro dosažení hranice a překročení hranice s Litvou a nadále jednáme. 6. února jsme jednali o rozhodnutí ohledně té definitivní trasy. A, co se, a ze strany Litvy, tam to je troš, tam je to trošičku později. Na Polsku je potřeba ještě doplnit několik studií, co se týká vodíku, jestli znám, jestli mám nějaké stanovisko. Ano, v Belgii, v zemích Beneluxu se provádí pokus na, eh, pro lokomotivy, které využívají vodík jako pohon. To je důležitá studie. A jak v automobilovém průmyslu, tak v, mm, ve veřejné dopravě jako železnice tak se dnes začíná používat tady ta, tento druh pohonu. A na závěr bych řekla, že co se týká železnic, a to je naše starost jakožto koordinátorů, se domníváme, že železnice mohou být efektivnější, ale je potřeba ještě trošku zdůraznit změnu mentality, změnu myšlení. Trošku to trvá, je to takové zdlouhavé aby se dosáhla efektivnost požadovaná. Ale pracujeme na tom work in progress, pane předsedo. Děkuji. A na závěr toho prvního kolečka dávám slovo panu Balážovi. Jako ostatní máte čtyři minuty. Děkuji. Začnu vaši otázkou, pane Rikete, protože jsme v kontaktu s Barnierovým, jestli jsme v kontaktu s Barnierovým týmem. Ne, ještě ne ale jsme připraveni, udělali jsme seznam, takový inventář projektů na území Británie a poslední čtyři roky téměř všechny projekty ze severu do na jih eh, se týkaly Británie a Severního Irska, takže mohu poskytnout určité znalosti o situaci a vím, že DG Move je dobře připraveno, ale ještě jsme nepokročili až do té fáze. Ještě musíme dořešit některé podrobnosti. Potom mám, zde byla další otázka paní Meissner, to je druhá stránka problému, vzdálenost Irska, nebo situace v Irsku. Je, máme tam je to nová situace, jakožto transitní země. Já si myslím, že otázka je na jedné straně vzdálenost hranice, na jižní straně severního Irska, to je velice důležitá otázka. A na druhé straně je to fyzické spropojení infrastruktury tak, ten, tak, to, takzvané přemostění mezi ze pozemní spojení mezi Irskem a Severním Irskem. Toto je velice důležité. Otázka, ta, ta situace je dost nová na první pohled, ale existují určité precedenty a mohli bychom například máme na západním Balkáně využít určité precedenci. Zde máme také takové situace z Rakouska do Řecka například, cesta, která prochází jinými zeměmi. A v to, z tohoto hlediska Spojené království bude považováno za třetí zemi s velkým významem samozřejmě a protože tato země tato země samozřejmě je velice důležitou součástí evropského trhu, takže jsou zde určité nápady, ale ještě to nepokročilo až do takového fáze. Děkuji, pane Baláši. Takže tímto zakončuji naše prv, naš první panel. Děkuji našim koordinátorům. Myslím si, že to bylo nesmírně interaktivní a zajímavé, jako vždy jste nám poskytli velice důležité informace a aktuální, eh, o aktuální situaci těchto sítí, které jsou pro nás tak drahé. Možná pan Segi by tady mohl zůstat a požádám pana Briana Simpsona a paní Karlu Pace, aby se k nám připojili. Tak, aby se za předsednický stůl Dále zde budeme mít pana Vojčechovského a pana Baláže. Velmi dobře, takže vítám zde Briana Simpsona, který je více navyklý na to mé místo, než na to své dnešní. Dobře, takže Začnu tím, že dám tedy slovo na pět minut Brianu Simpsonovi. Prosím. You floor. Right. Thank Máte slovo, děkuji Dominiku. Eh, jsem velice rád, že tady s vámi dnes mohu opět být. Jak víte, tak zastupuji horizontální prioritu TNT eh, s názvem Námořní dálnice, což je politika, která je velice důležitá pro integraci evropských dopravních koridorů. Můj, moje pracovní programy eh, pro podporují různé eh, sektory, včetně pobřežní dopravy. Je to sektor eh, s velkým přesahem, který podporuje udržitelné dopravní sítě, podporuje také ekologické cíle a zahrnuje i oblast digitalizace. Pokud jde o investice do konektivity, dopravy, telekomunikací a energetiky, ty jsou mm, naprosto zásadní. A často jsou opomíjené navzdory eh, tomu, že eh, statistiky prokazují, eh, že jsou to věci velice důležité a to mě vede eh, k mému prvnímu vyjádření eh, ohledně synergií. V příštím evropském rozpočtu bychom eh, se měli zaměřit na lepší komplementaritu mezi různými politickými oblastmi, a měli bychom zajistit, aby doprava byla eh, v ústředí různých politik, takže bychom měli propojit eh, čisté technologie, podpořit v této souvislosti i ty dopravní sítě a tím je také eh, zefektivnit, zejména pak ty námořní koridory. Doprava přispívá k naplňování celé řady evropských cílů v oblasti životního prostředí, v oblasti dekarbonizace, přispívá k snižování klimatických eh, změn, k výzkumu inovacím. Takže je to oblast, eh, která eh, je velice, má velice blízko k výzkumu a provádění a zavádění nových technologií a má velice blízko k digitalizaci, Všechny tyto oblasti totiž eh, vyžadují uplatňování stejných standardů, včetně standardů v oblasti IT. Můj druhý pracovní program bude vydán paralelně s dalšími koordinátory pro eh, dopravní koridory. Navazuji na předchozí priority, které jsem měl definován už loni eh, při našem loňském jednání. Snažím se tam eh, podchytit budoucí tendence a jaké námořní služby bychom měli podporovat a nabízet. Jak už jsem říkal dříve, tento obecně a zejména pak ty námořní sítě zasahují do řady oblastí dopravy, energetiky, výzkumu, inovací a digitalizace. Je potřeba, abychom využili úspěchu současných nástrojů TNT a abychom zavedli zlepšení a maximalizovali tak evropskou přidanou hodnotu. Další synergie mezi dopravou, energetikou a e, digitálním propojením e, bychom měli využívat dále a za uplatnění logiky TNT. Většina projektů e, také podporuje námořní eh, projekty, které eh, se zaměřují na generaci elektrické energie, čím přispívají k environmentálním cílům, dekarbonizaci, eliminaci eh, oxidu dusíku a síry v ovzduší a tak dále. Takže jsou součástí celoevropského řešení a proto potřebujeme zajistit dobrou interakci mezi dopravou, životním prostředím a energetikou, a bude to vyžadovat velké investice do národních sítí i do přístavních zařízení. Pokud o alternativní plavid, eh, prav, paliva, to je další cíl. Tady potřebujeme investovat eh, do velkých eh, plynových přístavních zařízení, a zároveň eh, investovat do vnitrostátních distribučních sítí. Eh, také v této souvislosti hovoříme o tom, že je potřeba skombinovat eh, rozsáhlé infrastrukturní energetické projekty a menší aplikace v oblasti dopravy. Pokud jde o digitalizaci, tak tady hodně mluvíme o evropském jednotném námořním oknu, což je takové dopravní eh, řešení a určitá příležitost, ale je potřeba se nastavit eh, také investice v oblasti digitální dopravy a to si myslím, že by měla podpořit komise v rámci programu eh, pro digitalizaci. A další příklad dekarbonizace, lepší propojení mezi dopravou a výzkumem je tady více než potřeba. Pokud chceme, aby průmysl eh, splňoval cíle snižování CO2, tak je potřeba více investovat do výzkumu v této oblasti a do vývoje nefosilních paliv, baterií a tak dále. Jasným příkladem synergií eh, je vztah mezi výzkumem a dopravou s tím, že doprava funguje jako taková testovací platforma pro budoucí řešení. Je tady 331 eh, námořních eh, přístavů, 450 eh, návazných dopravních služeb a ty každý den samozřejmě vyžadují obrovské obrovskou souhru pro zajištění nákladní i osobní dopravy. Takže je potřeba tento sektor při budoucím plánování evropského rozpočtu podpořit. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Simpsone. A nyní bez dalšího dám slovo paní Pace. Tak prosím. Merci, tě. Eh, Dear Karimo, honorable members, I'm here to talk. Děkuji za slovo, Karimo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, budu hovořit o koridoru rín dunaj což je naprosto fascinující, velice zajímavý koridor, o tom vás mohu ujistit. Je důležité si uvědomit, že e, je tam vlastně nebo že je tady šest z devíti e, fondů Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, ty vlastně dostávají e, pomoc z k soudržnosti a jsou v tomto koridoru. A ukazuje se, že je to tedy důležité, aby dokázali řešit příležitosti i problémy. Také se ukazuje, kde jsou vlastně ty slabá místa. Jsou zde velice dvě důležité místa. Za prvé železnice a Dunaj. Je důležité si uvědomit, že už v minulosti propojovali řeky, lidi, ekonomiky a tak dále. My chceme stavět na tomto eh, na této historii a máme tedy speciální projekty, díky nimž má být Dunaj tu hlavní úrohu, kterou si zasluhuje. Hovoříme také ale o obchodu, takže se říká, že dobrý soused je lepší než vzdálený přítel. Pro Dunaj je nejdůležitější, abychom odstraňovali stávající překážky ve vnitrozemské vodní plavbě, ve splavnosti. Musíme odstraňovat administrativní postupy i různé elektronické postupy. Došlo k velkému pokroku od roku 2014, kdy se začal používat CEF, protože máme zde 24 speciálních akcí, které celkem dostaly 382 milionů z tohoto fondu a soustředili se zejména na tři oblasti. Za prvé modernizace a výstavba infrastruktury, za druhé různé pilotní environmentální projekty, kterých máme poměrně hodně, a za třetí za vlastně zavedení říčního informačního systému podél celého toku Dunaje. To eh, také umožní harmonizované Eh, harmonizované informace, například o stavu vody. A je také důležité, že nám to dá informace o tom, jaká je důležitá udržba, nebo um, také to zlepší dobrý, uh, dobrý navigační status podél celého toku Dunaje. Asi všichni víte, že v různých období většího sucha není Dunaj splavný. A z toho důvodu se příslušná odvětví i firmy uh, snaží, abyste bylo, by se byly různé investice, aby bylo možné využívat eh, Dunaj pro různé druhy lodí. Máme zde také politický závazek za příslušných zemí a také i eh, zúčastněných stran, takže to je všechno zásadní, aby ten koridor byl včasně proveden. Navíc je také rovněž důležité, aby nejenom všichni souhlasili s těmito projekty na místní úrovni, ale aby vzali tyto projekty za své. A musím říct, že ze začátku se to sice rozjíždělo pomalu, ale myslím, že teď je to stále, je o to stále větší zájem. Od začátku svého mm, mandátu, bylo před čtyřmi lety, teď tedy hovořím o železnicích, eh, se podařilo mm, dosáhnout nebo zlepšit různá eh, chybějící propojení. Takže například díky CEFu díky těm 31 železničním akcím jsme, jsme celkem čerpali podporu celý 3,2 miliard a 206 železnic eh, se dostalo alespoň na ty minimální standardy TNT, co se týče elektrifikace, eh, různých eh, možných rychlostí a 387 km železnic bude modernizováno a vybaveno systémem ERTMS. Mm, ještě jste během diskuse padly dva dotazy, pan Ines a pan Ferhar, kteří se ptali na údržbu. Ano, to je opravdu obrovský problém. Jsem velice ráda, že jste tyto otázky položili, protože je dobré na to upozorňovat. V Rumunsku třeba je mnoho železnic v podstatě už uzavřených z důvodu nedostatečné údržby. Protože pokud železnice zkrátka není eh, dobře udržována, tak eh, je to životně, životu nebezpečná věc. Takže na údržbu musíme vždy myslet a musíme na ní dohlížet. Naším klíčovým cílem je dos- budovat eh, efektivní a udržitelnou dopravní síť, která bude pokračovat i za hranice Evropské unie. V říjnu 2016 jsem byla v Srbsku a společně s paní Michalovou jsme podeps, eh, která byla tedy eh, vicepremiérkou, nebo vicepremiérem, a také s panem ministrem Beckersem, první projekt, který vlastně je se Srbskem, je to financováno z CEFu a týká se to odstranění jednoho z takových nejhorších nejrůznějších eh, míst, eh, nedostatečně propustného místa. Iron Gates, nevím, zda jste navštívili toto místo, ale je to vlastně zároveň jedno z nejdůležitějších hraničních eh, propojení a má to mít vlastně důležité jak pro Rakousko, tak i pro Slovensko, pro Maďarsko. Navíc je zde ještě <coughs> mnoho dalších důležitých věcí, které brání do, dokončení tohoto koridoru. Nicméně já jsem optimistická, takže chci říci, že veškerou výzvu vidím jako příležitost a chtěla bych, aby vy zde v Evropském parlamentu, v tomto domově demokratice se také nám pomohli se chopit těchto příležitostí. Vnitrozemské vodní cesty, tam do toho spadají i environmentální otázky, které mohou také vlastně oslabit ehm, naše úsilí. Máme zde různé zprávy o provádění. Je důležitá dobrá spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, včetně ekologických skupin. Domníváme se, že synergie mezi, na, mezi splavností a přírodou je možná. Jsou zde určitá rizika, ale Um, Některé, naš, některé z projektů financovaných CEFem usilují o integrovaný přístup eh, k řízení vodních toků. Eh, je zde snaha o dobrý stav splavnosti a zároveň i o, dobré ekolo, o, i o dobrý ekologický stav. Nakonec bych ještě chtěla říct, si, ne, si, že to je vlastně, že to jsou obě dvě strany jedné mince. Musíme zde mít eh, dobrou legislativu plus dobré pro, procesy, protože zatím Kvůli nedostatkům jsou zde časté prodlevy. Chci je znovu upozornit třeba na situaci v Rumunsku. Je důležité, aby členské státy ehm, dávaly určité finance na ty projekty, na celý životní projekt, na v celém životním cyklu chci říci, že tyto koridory přispívají k vytvoření udržitelné dopravy v Evropě. Je to jednak eh, cílem je efektivní doprava technicky, ale i rychlejší přeprava mezi jednotlivými zeměmi, což také pomůže mm, celkové situaci. Je to vlastně i, i v budoucnu, navíc bude větší poptávka. Pokud se v dalším CEFu opět nebudeme věnovat koridorům, tak eh, nebudeme mít eh, celistvé koridory, ale takové určité pouze roztříštěné jsou části infrastruktury. Nakonec bych ještě chtěla zdůraznit jednu věc. Musíme vycházet z výsledků, které, kterých už bylo dosaženo v CEFu 1, takže nejde pouze o to odstraňovat ty jednotlivé nedostatky, ale musíme maximalizovat dlouhodobý pozitivní dopad těchto projektů pro evropské občany, Eh, vyžaduje si to i určité reformy, ale přinese to také další potenciál třeba pro další růst. Obávám se, že už jsem překročila dobu, která mi byla vyčleněna, ale ještě jednu věc. Musíme um, dokončit všechny projekty, protože jinak vlastně bychom ty peníze zatím vynaložené vyhodili z okna. Merci, madame. Děkuji, paní. Teď. Vy skutečně jste téměř zdvojnásobila váš řesnický čas. Musíte být opravdu vášnivá zastánkyně vašich projektů. A nyní dávám slovo panu občas, panu Pavlu Vojčechovskému. Téměř jsem se trefila říká předsedkyně. Vojčechovsky, říká řečník, je, zní moje jméno. Aha, takže radši, raději vás tady budu eh, nazývat křestním jménem, jestli vám to nebude vadit. <laughs> To bude asi jednodušší, takže máte slovo, prosím, na pět minut. Pokusím se mluvit dostatečně rychle, abychom to rychle zvládli, takže zastupuji nejkratší koridor, ale asi nejvyspělejší v tuto chvíli a je mm, určitě nejvíce multimodální. Je to koridor Rýn-Alpy, kde mm, se nám daří dodat, dodržovat eh, nastavený pokrok eh, a harmonogram a snažíme se abychom skutečně dosahovali konkrétních výsledků. Když pan Winterkam říkal, že řada projektů naráží na procedurální zdržení a překážky, tak eh, první projekt eh, který jsem zrealizoval, eh, byl díky Němcům, panu Grošekovi z Oberhausenu, kdy se nám podařilo propojit Emerich Oberhausen, což nebylo jednoduché vzhledem tomu, že tam byly určité místní protesty kvůli hluku, a kvůli eh, bezpečnosti. Takže eh, jsme tímto projektem začali a co je velice důležité, je, že eh, probíhal podle plánu, podařilo se ho naplnit a podařilo se nám také z CEFu profinancovat letišní terminály a také projekt Irreven Prusmik do Brugge, což byl projekt, který byl částečně předtím financován z EFSI. Takže snažíme se skutečně eh, působit na několika frontách eh, a 50 koridoru bude dokončeno do roku 2020. Pokud jde o RTMS, eh, o tom už tady hodně zaznělo, 25 projektu sem spadá Eh, zhruba 850 kilometrů eh, tímto systémem bude nakonec vybaveno. Eh, hlavním úspěchem je otázka řízení. To bych chtěl zdůraznit a zkombinování přístupu ze zhora dolů a z dola nahoru protože v té roztříštěné struktuře řízení potřebujeme eh, mít dobré řízení pro projekty TNT, najít správnou motivaci a správné pobídky pro to, abychom docílili těch stanovených cílů a abychom dospěli k té požadované evropské přidané hodnotě. Betuveline, Gotthard, to jsou um, ty úseky, kde jsme asi docílili pokroku nejdříve, tam jsme začali v první fázi a pak čekáme na dokončení přístupových eh, cest, eh, které přijdou až v další fázi. A tady potřebujeme financování z CEF a politiky TNT. My se k tomu snažíme zajišťovat eh, dobré řízení. Spolupracujeme samozřejmě s klíčovými partnery. Eh, Ryan Commission, CCR, chci poděkovat v této souvislosti. Ta spolupráce je pro nás opravdu klíčová. Je v oblasti dekarbonizace, digitalizace. Chci poděkovat také eh, dopravnímu eh, koridoru RFC, kde řešíme otázku hluku, těch 750 metrových eh, vlaků, kde možná bude zapotřebí pouze malých investic na to, nebo relativně malých investic, abychom docílili poměrně eh, významných eh, výsledků v podobě delších a více naložených vlaků. Také jsem zmínil vícemodální přepravu na to klademe velký důraz eh, a i tady se věci mm, dějí. A pokud jde o nákladní dopravu, bohužel vidíme, že eh, pořád je ten přesun spíše směrem k silniční nákladní přepravě než k železniční a to bychom rádi zvrátili. Takže v letošním roce, který je zasvěcen multimodalitě, bychom se chtěli této problematice věnovat a právě náš koridor je ten nejvíce multimodální ze všech. A v neposlední řadě bych chtěl ještě zdůraznit to, co řekl pan Kramer, a to, že bez podpory na straně evropských eh, institucí nedosáhneme dobrého pokloku. Byl tady zmíněn ten švýcarský eh, příklad těch poplatků, které jsou trojnásobně vyšší v případě těžkých nákladních eh, vozidel. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Vojčechovsky, za to, že jste dodržel čas. Nyní pan Seky má slovo děkuji, paní předsedkyně. Eh, ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně. Já budu hovořit o Atlantském koridoru, ale nebudu hovořit příliš podrobně. Podrobnější informace naleznete v našem pracovním plánu, který bude zveřejněn příští měsíc nebo v Dubnu, poté co bude k dispozici tedy všechna ta schválení, schvalovací postupy. Takže můžeme si pochlubit některými úspěchy, takže například otevření vysokorychlostní železnice mezi Tour a Bordeaux. Mm, zároveň tedy také čelíme určitým problémům, zejména ve Španělsku, ale třeba ty práce pokračují rychle a v Portugalsku v následných dnech by už měly také začít nějaké práce. Mm, určité nedostatky se týkají elektrifikace. V některých oblastech. Ale takovou klíčovou výzvou je za prvé interoperabilita na eh, všech v oblasti Španělska a Portugalska. A myslím si, že také dobré by bylo, aby v blízké budoucnosti jsme propojili všechny účastníky, aby tam byl dostatečný čas, zdroje a aby tam byly speciální projekty na evropské úrovni. Portugalsko a Španělsko v každém případě velice dobře navzájem spolupracují. Je tam takové, takové speciální mezivládní skupina, a také jsme také se snažíme stimulovat ty, tuto prozatím úspěšnou spolupráci. Další takovou klíčovou výzvou je přeshraniční propojení mezi Francií a Španělskem, zejména s tím, že Francie se možná rozhodla trošku mm, přeměnit eh, své priority a může to vlastně vést i ke změnám eh, v těch přeshraničních propojeních. My tedy samozřejmě na to budeme stále pečlivě dozírat. Zatím ještě nedošlo k žádným konečným rozhodnutím a jsme ale stále přesvědčení optimisté. Myslíme si, že tato část by byla, je velice důležitá pro propojení Atlantského koridoru a také je to důležité i pro jednotný trh, takže by bylo dobré, aby eh, se to provedlo, protože pak se tím můžou dobře využívat i ty námořní koridory. Pak bych si ještě rád stručně zmínil několika, eh, několika dalších aspektů. společně s profesorem Bodevikem. Už jste slyšeli o takových hlavních eh, bodech zprávy o pokroku. A já bych se chtěla ještě stručně zmínit o několika dalších eh, aspektech. Některé z nich už zazněly. Za prvé snaha o um, zjednodušení, o sjednocení. Potřebujeme opravdu všechno zjednodušit. To se jasně ukázalo i z té předchozí debaty. Už v roce 2016 byla mm, zveřejněna studia, která si týká zjednodušení a v květnu zde byla určitá legislativní práce, takže my doufáme, že nakonec eh, to povede k úspěchu. Nechci se znovu vracet k otázce eh, novátorských finančních nástrojů, o tom už jsme hovořili, ale musíme velice Eh, obezřetně sledovat, jak to bude s CEFem v, příštím, eh, v příštích letech, zejména v rámci dalšího víceletého finančního programu. Eh, potřebujeme jednak nové zdroje, na tom všichni zde trváme. Potřebujeme dále zjednodušení. Navíc ještě musíme vyřešit některé věci, například úlohu koordinátorů, kteří by mohli být zapojeni třeba i do výběru projektů aby tam byla vlastně lepší propojenost s těmi jednotlivými koridory. Musíme nadále trvat i na kvalitě projektů, budeme chtít více soukromých investorů, Potřebujeme rovněž analýzy nákladu a přínosu a také vlastně podnikatelské plány, které ukážou těm případným soukromým investorům, že ty projekty jsou životoschopné i v budoucnu. Pak je důležité zamyslet se na některými stávajícími pravidly. Musí zde být i určité sociální aspekty A co se týče financování, pak je zde tedy to, ten CEFA blending. A dále musíme ještě trvat na tom, že ty projekty musí mít přidanou evropskou hodnotu, takže tam patří ERTMS, interoperabilita a další věci, o kterých už jsme dnes hovořili. Je velice důležité se na to soustředit právě ve chvíli, kdy jsou naše prostředky, které máme k dispozici, stále menší a omezenější. Děkuji. Děkuji mnohokrát a také za to, že jste dodržel slovo a nyní dávám na pět minut slovo panu Kurtu Bodevigovi. Děkuji. Já bych se možná trošku soustředil na to, co zde už trošičku zaznělo, nicméně jsem rád, že došlo, že vám budu moci představit pokrok, ke kterému došlo v, této Balsko, v tomto Balticko-Jaderském koridoru. Stýká se to Raveny, eh, Benátek, Třeš, Triještě propojeni s dalšími zeměmi. Infrastruktura vlastně byla nejen dobře zanalizována, ale díva, vidíme tam výrazné pokroky v souvislosti například s železniční dopravou, s elektrifikací. Už ta eh, infrastruktura byla zlepšena. Co se týká EMTS, tak musím říci, že potřebujeme ještě další investice. Zde vlastně máme zejména deficity, co se týká infrastruktury v Polsku a Slovinsku, které na tom však pracují. A chtěl bych říci, že ty eh, priority v náro... byly převzaty do národních investičních plánů. Máme zde závazek ze strany členských států ohledně 35 mili miliard euro, které budou investovat do samozřejmě, do Samozřejmě není to těch 70 miliard, ale těch 35 už bylo zapracováno do národních investičních plánů. Já si myslím, že to je velký úspěch. Myslím si, že je velice důležité, aby ta, to řízení, ta zpráva eh, koridoru probíhala dobře. Konají se pravidelná fóra se všemi zúčastněnými subjekty kde je velmi téma, kde panuje ovzduší důvěry, co se týká terminálu pro železniční dopravu, eh, silniční dopravu, přístavy a tak dále. Věnujeme se konkrétním tématům. V těch osmi přeshraničních projektů těch, kde jsme čelili velkým problémům, tak se uzavírají bilaterální, trilaterální politické dohody. To ukazuje, že vlastně ta evropská spolupráce může pracovat a více než 2 miliardy euro také z CEFu eh, natekly do těchto projektů, což si myslím, že to také dokazuje, že se dosahuje pokroku a úspěchu. A co se týká těch přeshraničních úseků a těch nedostatečných ještě propojení, tam Rakousko investovalo hodně, ale chceme zamezit tomu, o tom se zmínil také Matěj Groš a další kolega. Um, abychom vlastně nestráceli čas, tam potřebujeme dosahovat rychlých výsledků, aby tam nedocházelo k tomu blokování, zejména ten koridor 5 pro dopravu zboží, to považuji za prioritu. To platí pro ty oblasti, které musíme eh, rozvíjet. Máme dobrou, dobré portfolio projektů, ale ještě také řadu projektů, které nejsou dostatečně vyzrálé kde chybí určitá dostatečná příprava projektů, potom jsou tam ty procesy schvalování, povolení a tak dále. To jsou problémy, kterým čelíme denně. Co se týká efektivnosti CEFu, když se podíváme na korif, tak zde máme 300 milionů, které jsme dostali z toho smíšeného financování, blending financial. Z toho ukazuje, z toho ukazuje že také financování z fondu soudržnosti je k dispozici. O tom jsme vedli jednání už v minulosti. A pokud 79 bude zajištěno a těch 11,3 milionů miliard bude pocházet z fondu soudržnosti, tak to si myslím, že to bude neskutečný úspěch a chtěl bych říci, že příští finanční rámec by měl být také zaměřen na dosažení projekty TNT, tak aby se dokončily ty zahájené projekty, protože by bylo nesmyslné přerušit tento, tyto projekty tím, že nebudou k dispozici dostatečné finanční prostředky. A myslím si, že právě CEF dokázal, že zde máme konkrétní evropskou přidanou hodnotu, že můžeme organizovaně pracovat na těchto sítích. Proto si myslím, že a domnívám se, že to je také motivace pro toho, že je možno dodržovat různé principy, use it or lose it například. Všichni se snaží prostě využít ty peníze, které jsou poskytnuty k dispozici a já si myslím, že to je jedna z těch věcí, kde jsou úspěchu. Samozřejmě musíme se ještě podívat na ty projekty financované ze smíšeného financování. Jsou zde ještě oblasti, kde musíme to ještě rozpracovat a něco vylepšit. Ano, samozřejmě, tak to také učiníme. Děkuji, děkuji Děkuji za slovo a nyní dám slovo panu Balažovi hm, a opět panu a panu Balážovi, který bude hovořit za pana eh, Vinkoka, který tady bohužel nebude, nemůže být, takže tak Peta par, Kokse, pardon, takže máte pět minut také. <laughs> Ano, pan Pat tady není, takže budu hovořit o jeho tématech v angličtině samozřejmě, paní předsedkyně. Takže byl jsem požádán, abych pohovořil o nejdelším koridoru. Ten můj eh, rýnský je nejkratší a ten skandinávský, který teď budu prezentovat eh, za Peta Coxe, je nejdelší. Jde o koridor, abych to přiblížil, v délce 9350 kilometrů eh, železničních eh, tratí. Není to možná nejvytíženější koridor, ale rozhodně je nejdelší. Nám se eh, daří dosahovat trvalého pokroku, pokud jde o naplňování cílu podle nařízení TNT. Hlavní věc, na které potřeba dosáhnout po pokroku, je ten mm, vlak v délce 740 metrů, eh, disponibilita čistých pavi, plavi, eh, paliv, eh, takže v podstatě mm, to tež, co již bylo zmiňováno. Pan Cox hovořil o potřebě dostatečného vedení a řízení. Zavedl inovativní prvek, takzvané ideové laboratoře a fóra pro koridory. Těch je jedenáct těch laboratoří je sedm. Je to takový hm, specifický přístup eh, řízení peer-to-peer, -peer, vzájemného řízení v rámci tohoto koridoru. Co je asi nejdůležitější v rámci tohoto eh, eh, projektu je, že jsou tam dobře rozpracované, připravené projekty a jeden a dva už jsou hodně pokročilé. Jednak je to Brennerský tunel, kde se předpokládá dokončení do roku 2027. Pokud bude dokončen, tak bude o 5 kilometrů delší než Gotr, eh, Gotrský tunel, který je v tuto chvíli nejdelším eh, takovýmto tunelem na světě. Takže do budoucna je možné, že Brennerský tunel bude tím nejdelším eh, svého druhu. A druhý pokrok to je pevné propojení napříč Fermanovou úžinou, to už opět dosti pokročilo. Eh, zejména ze strany Dánska, které vybudovalo a zafinancovalo projekt eh, ale je tady otázka ještě těch přístupových eh, silnic a ještě určitého zdržení na straně Německa. Dokončení předpokládáme do roku 2028. A pokud jde o priority do budoucna, tak je to interoperabilita a digitalizace, ale rovněž dekarbonizace a alternativní paliva. Děkuji. Merci beaucoup. Monsieur Balas, la parole est à vous. Děkuji a teď, pane Baláši, máte slovo vy. Uh, now I am speaking on... Děkuji. Teď hovořím jménem kolega Lorenz, kolegy Lorence Jana Brinkhorsta, který koordinuje eh, Středomorský koridor. Ten mě poprosil, aby se krátce zmínil o klíčových úspěších, který se podařilo dosáhnout zejména v Dybača Koper, eh, což je železniční úsek ve Slovensku. Ten byl dokončen Čen v roce 2016 a zajišťuje tedy vnitrozemské spojení s přístavem Kopen. E, také e, přístup z Milánu Malpensa a rozšíření železniční tratě z terminálu 1 na, terminálu 1 na druhý terminál, to je další úspěch. Další věc, o které asi víte, víte v to je Lyon, Turín, železniční propojení mezi těmito dvěma městy, které bude prvním západním prvním propojeným západní a východní části eh, alpského regionu. Je tady obrovská podpora na obou dvou stranách, na straně francouzské i italské vlády, Všichni usilují o dokončení. Tunel se předpokládá, že bude hotov do roku 2028, tedy za 10 let. Jsou tady ovšem i další příležitosti, nové železniční spojení mezi Lyonem a Turinem, které by umožnilo přesunout ze silnice na železnici značný díl dopravy, zvýšení eh, přepravní kapacity eh, v uzlu Lyonu, což by mělo ulevit eh, současnému přetížení z Marseje do Španělska, pak navýšení kapacity Breš eh, Verona Benátky, této trasy a některých dalších úseků. Středozemní koridor představuje také určité výzvy v oblasti železniční eh, dopravy zejména pokud jde o přechod z pyrenejských standardů na UIC2, je to tedy ten přechod mezi Španělskem a Francií a pak také mezi Maďarskem a Slovinskem jsou ještě určité problémy. A pokud jde o přezraniční úsek Figueres Perpignan, tak tady eh, mezi Francií a Španělskem by bylo dobré zintenzivnit spolupráci a konkrétní návrhy teď vidíte tady promítnuté na plátně. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Bel... Děkuji, pane Baláši. A aniž bych ztrácela čas, tak přejdeme hned v diskusi k tomu druhému kulatému stolu. Pane Finden van Kampe, vy jste zase první. Paní předsedkyně, děkuji. A když jsem se se, seznámil s tím, kdo bude pozvaný na e, tuto schůzi, to znamená, tak e, chtěli, chtěl bych hovořit je zde, je zde určitý nový název, e, který zahrnuje pojem udržitelnost. Je to něco nového, nebo je to jen... No. Potom je zde slyšet z různých stran hodně kritiky ohledně tady to, toho single maritime window. Je to škoda pro Evropskou unii, že tento projekt se neodvíjí tak, jak nevyvíjí tak, jak by měl. Brajene, eh, jak tedy chcete postupovat, jak to vidíte, jaké jsou plány, protože skutečně mám dojem, že komise mm, mm, možná by tedy chce znovu s tím začít nebo znovu se k tomu vrátit, jak to tedy vypadá potom s těmi motorways on the sea, s těmi dálnicemi na moři a potom s kontakty na Ino, Ino která tedy sídlí v Londýně a uh, pro čistou lodní dopravu je to nesmírně důležité. Jaké kontakty máte s IMO a jak to bude postupovat, jestli se to má ještě nějak podpořit, co bychom mohli udělat potom proto. Potom, paní Pajs, já jsem zcela proti tomu, že údržba by měla být považována za součást TNT. Za to mají odpovědnost členské státy a pokud nechtějí převzít tuto odpovědnost za údržbu, tak prostě by koridory neměly být. Takže to prostě je, je však určitá výjimka a to eh, v, v té dunajské, podunajské oblasti. To je podle mě investice. A zde bych se chtěl zeptat vás, paní Pajs, jste o tom všichni přesvědčeni? Můžete také přesvědčit Evropskou komisi o tom? Potom sousední země, jak je hezky nazýváme. Kolegyně Deli o tom hovořila a tyto sousední země a ty geopolitické situace v Evropě, to je velice cená důležitá kombinace a já teď úplně nevím, jak vlastně do té evropské diskuse, tam, kde jde o mobilitu, dopravu a sousední země, jak bychom mohli ještě lépe zdůraznit tu geopolitickou záležitost. Mohli by naši e, ruští přátelé k tomu něco udělat. Mám na mysli například hranice s Kosovem, o kterých se už hovořilo. Možná byste to mohli trošičku rozvést ještě. A potom na Pavla bych měl otázku. Existují dopravní společnosti, které nechtějí platit pravou gotthardským tunerem a vlastně jak si objíždějí eh, vlastně gotthardský tuner a těch 370 euro se jim zdá příliš, aby ušetřili, takže jak si objíždějí to švýcarském, jak tedy se to dá řešit, aby ta cesta byla využit, využívána, když tedy jsou Gotharský tunel, ten prostě jaksi je někdy objížděn. Jak to tedy vypadá s přístupovými cestami do tohoto tunelu? Potom na pana Bodevika a na pana Segeho. Ve vaší prezentaci, pane Segi, je uvedeno, že francouzská vláda se zabývá tím, aby se tedy přeshraniční projekty eh, považovaly za, aby se deprioritizovaly, takže aby se určité priority vyňaly z toho. To bylo za, za Olanda tedy situace, ale pokud by to bylo i za Macrona takto, tak by to byl nebezpečný signál podle mého názoru. A to, co řekl kolega Bodevik o TNT pozitivní, ale ještě je zde jedna věc, o které bych se chtěl zmínit, mentalita, tedy ten způsob myšlení na dnešní úrovni je příliš pasivní podmíněnost a přidaná hodnota. To tam musí být a CEF je k tomuto velmi dobrý příklad. A já se domnívám, že komise a Evropský parlament by měli myslet na také řešení po Brexitu. A ještě to, co řekl kolega Pavel Vojčechovský. Zeleň, zelení eh, v zemích tento projekt blokují a kolega Kramer má velice dobré kontakty se zelenými v Německu takže nemohl by jaksi něco k tomuto udělat, tak jak si, já jsem byl v Dán, já jsem z Dánska, nebo jsem hovořil s dánskými kolegy a tam mi řekli, že zelení v Německu mají na toto agendu, takže možná pan Kramer by nám v tomto mohl pomoci. Děkuji, pane Fandenkampe. Vy jste sice nedodržel váš řesnický čas, nicméně vám děkuji za vaše otázky. Omlouvám se, říká pan Fandenkamp. Dobře, Akceptuji to pro jednou. Pane Smajle, máte slovo. No, děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat za jednotlivé prezentaci a jsem velice rád, že zde máme vás všechny v Bruselu. Nejprve otázka na tebe, Briane. Před dvěma týdny jsme navštívili Sicílii s výborem pro dopravu. Hovořili jsme tam se zástupci a oni vyjádřili trochu smutek nad, tou, ehm, nad financováním jejich přístavu. Mm, také si trochu stěžovali na té evropskou strategii a tak dále. A já jsem si jim snažil vysvětlit, jak to všechno by mělo fungovat, a jak to tedy, co to znamená ten přístup ze zdola nahoru a ze z hora dolů. Tak chci se zeptat, jak to vypadá s tím přístavem v Katáňa. Máte nějaké pozitivní, nějaké dobré zprávy? Takže to je má první otázka. Druhá otázka. Chtěl bych říct si děkuji, že jsi tady a že tě mu kurte a že tedy znovu se setkáváme. Já bych měl jednu nebo dvě otázky, nebo možná jednu připomínku a jednu otázku. Chtěl bych navázat na to, co říkal právě kolega Vim. Uh, a co se týká francouzské vlády, tedy která jaksi deprioritizuje, <laughs> deprioritizuje některé projekty a mm, co se týká také těch přeshraničních spojení, je to tak, že eh, pokud by tomu tak opravdu bylo, a to je samozřejmě strategický přístup, tak by možná bylo zajímavé po pěti letech a myslím si, že můžeme říci, že to bylo velmi úspěšné, to, co ze strany Evropské unie bylo dosaženo s těmi přeshraničními sítěmi a v tom následujícím sedmiletém období do přeshraničních dopravních sítí. Neměli bychom tedy myslet na to, že se kompetence trošku přesměrují. Od té doby, co jsem v Evropském parlamentu, tak slyšíme stále, že když se mění vlády, tak se mění také priority s nimi. A v konečné fázi ty investice, které do té, o kterých předtím bylo dobře rozhodnuto, tak jak si potom se nevyplatí to a myslím si, že by to bylo smysluplné. Já nejsem právník, abych mohl ohodnotit, zda by bylo zapotřebí změnit smlouvy pokud ne, tak bych na toto apeloval, aby v budoucnosti členské státy aby se to jaksi přesunulo eh, více na evropskou úroveň, aby při změně vlády k tomuto nedocházelo. A moje druhá otázka se týká toho, když jsme začali pracovat na této legislativě, tak jsme měli úplně jiné předpoklady, úplně jiné rámcové podmínky. To bylo před 6-7 lety, teď máme jiné předpoklady. Zažili jsme emisní skandály, máme legislativu ohledně CO2, máme eh, Čínu, máme elektromobily, které se široce rozmáhají a potřebujeme infrastrukturu. Infrastrukturu také ve smyslu dekarbonizace dopravy. Bylo by skvělé, kdybychom v rámci těch velkých koridorů, těch co-networks, networks měli určit, vytvořili určitou závaznou infrastrukturu, která by také přispěla k tomu, že by se už podpořila elektromobilita. Existují v Evropské komisi nějaké plány na to příští období. Ty jsi určitě dobrý partner a pokud tedy ne, tak kdyby to mělo být. Děkuji. Děkuji, pane Ertuge, Ertugu. Dodržel jste také čas. Paní Meissner, Gezine, máte slovo. Děkuji. Eh. Ano, děkuji, tak já se také pokusím dodržovat čas, stejně jako kolega Hertuk a ne jako pan Fandenkamp, který hovořil příliš dlouho. Tak teď už bych opravdu tady měla přejít k otázce, protože mi běží čas. Takže první otázka na Briana. Briane, Pokusím se to říct si stručně. Hovořil jsi o tom systému single window. Takže jak to vypadá? Je pravda, že některé přístavy, které používají ten systém single window, mají vlastně dvojnásobný objem práce, takže je to vlastně špatné. A dále, co se týče těch eh, přijímacích eh, vybavení pro eh, přístavy, takže jak to s nimi vypadá. A pak eh, je také otázka s vnitrostátní vodní plavbou, eh, jak je to s údržbou mm, těch řek nebo té splavnosti. A pak ještě se chci zeptat, je, tam, tam existuje nějaká interoperabilita mezi tvým koridorem a mezi těmi dalšími druhy, protože nás také čeká ten rok eh, intermodality. Pane Vojčechovský, vy jste hovořil o mm, vlastně o tom nej... Uh, o tom, o tom <laughs> eh, koridoru, který má nejvíce modů. Takže jak to vypadá s tou interoperabilitou? A pak ještě ohledně Alp. Vy jste hovořil o tom přesunu na železnici, ale mě by zajímalo, jak to tam vypadá v té oblasti s přesunem na vnitro um, zemské vodní cesty. Uh, Pane Seky, hovořil jste o tom problému mezi Francií a Španělskem. My jsme tam byli na misi na tom e, přechodu, tak se chci, protože tam jsou problémy s tím rozdílným železničním rozchodem, s tím rozchodem kolejí. Takže jak to vypadá? A pak si chci ještě říci, že pilotní projekt, například ten pilotní projekt z Bondy, ten se vlastně zatím nemohl používat v rámci CEFu, takže mě zajímá, jak to vypadá teď. Pane Podevichu, ano, dvě otázky. Přeshraničnost. Hovořil jste, že možná by se měla posílit regionální podpora. Znamená to, že vlastně regiony na obou stranách hranice by se měly společně pro, spojit, společně financovat, nebo jak jste to myslel? A potom otázka intermodality, to, jaká, jaké možné platformy zde existují. Scandinavian corridor, um, I just uh, stick to... Our... Uh ještě já se také vyjádřím k té naší služební cestě na Sicílii. Je pravda, že třeba Řím eh, si nevyžádal dostatek projektů, které by byly dobré pro Sicílii. Na to se nás eh, tam lidé ptali, že prý se soustředili pouze na eh, tu vnitrozemskou oblast. A pak se chci ještě zeptat na ten most do Messiny takže všichni se tady na Sicílii. Děkuji paní Meissner také za to, že jste dodržel na rozdíl od jiných vaši řečnickou dobu. Pane Kramere, máte slovo, ano. Také zde bych chtěl ještě jednou poděkovat za prezentace. Nejprve šefát, nepotřebujeme žádné technické inovace. Těžké oleje mají pouze 0,1% se využívají a je 500 krát horší pro životní prostředí než diesel, který je tak dra drakonizovaný nyní to není vlastně, proč vlastně se to děje, proč je těž, jsou těžké oleje ještě dovolené, když prostě vedlejší produkty ve výrobě jsou tak e, nebezpečné a i emise. Musíme skutečně říct, co chceme. Toto je skutečně nesmírně škodlivé pro životní prostředí a zde je zde nový název, který je v rozporu s tím, čili jak se na to bude reagovat a proč se nic nedělá v tomto. Potom jsme slyšeli o těch velkých projektech, tunelů a tak dále. Já vždy rád říkám, za 400 milionů by se mohla postavit ušetřit dvě a půl hodiny mezi Breslau a Kodbusem. Ale zatím se za... Jaké, jaká je vaše zkušenost? Tune, Godharský tunel je hotový, byla tam 21 let smlouva v, Ně- v Německu ty projekty možná budou hotovy do roku 2030, v Itálii se ještě nestalo nic. Vezměme si Brennenský tunel, ten už byl hotový, zde máme Berlín, Mnichov, dvě hodiny by se měly ušetřit, ale přístupové cesty k Brenneru vůbec nejsou hotové, ani nejsou ještě stanoveny jak říkáte, do roku 2034 by to mělo hotové, ale to je, to je bláznivé prostě. Zepte, zeptejte se, jak to je s přístupovými cestami v Německu. Nic se nedělalo, žádné plány nejsou, peníze nejsou připraveny, prostě někteří se o to vůbec nezajímají. To by byla dobrá možnost eh, pro ten společný, já hovořím o dopravu do Milána na železnici, to všechno krásně funguje, ale to ne, nezajímá stavební lobby. To je ten důvod. A proto Itálie Eh, například co se týká Mesinské úžiny, toho mostu a tak dále, ale u Godharského tunelu, který byl dokončen před 21 lety, se nic neděje, na to prostě nejsou peníze a to je prostě bláznivé. Jsou zde velké projekty, ale když, ano, samozřejmě se říká, potřebujeme víc peněz, potřebujeme, ale já jsem přesvědčený, že tam jsou jiné problémy. Možná jeden tunel nepostavit a řešit jiné věci, které mají větší eh, evropskou přidanou hodnotu. A zde bych se rád také zeptal komise. Musí eh, vystavit členský stát eh, členský stát tlaku, já hovořím o tom Berlín Mnichov například, aby ta evropská přidaná hodnota, aby se neblokovala neblokovala a nebyla bojkotována pravidelně ze strany členských států, protože ti si hájí jen své egoistické národní zájmy, ale nezajímají se o tu evropskou přidanou hodnotu a zde musí hrát komise svoji úlohu samozřejmě. Dominik Rike, eh, že se tady těch 800 metrů mezi mm, no, kilometrů mezi Bruselem a Valencien, to by se ušetřila hodina času a za, 20, za 25 let to není hotovo. U velkých projektů a tady přitom máme hotový tunel, ale nejsou přístupové cesty. A to se musí změnit, protože v každém případě nemůže to být tak. Ty přístupové cesty se musí stát prioritou a, a je prostě, prostě o Německo a Itálie musí v tomto něco udělat. A k tomu bych rád získal informace, jak reagují na to členské státy, jak se vedou ta jednání. Já vlastně jsem zde s... nehovořili jsme o některých jiných eh, projektech, o, těch, eh, o té lobby a tak dále. Děkuji, pane Kramere. Já nyní dám slovo na dvě minuty dalším poslancům, kteří nejsou koordinátory. Paní Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, koordinátorům za nové informace. Eh, nejprve panu Simpsonovi, který vystupoval podobně jako a nyní jako pan Mandekamp eh, asi bych zmínila otázku výsledků. Zda můžeme hovořit eh, o skutečně nových eh, námořních eh, dálnicích a nových propojeních mezi přístavy a o jejich mm, dostatečném posilování na základě provozu. K panu Vojčechovskému vás se chci zeptat na poučeních, která vyplynula z Raštatského tunelu, protože to si myslím, že je jedna z oblastí, kde bychom se měli poučit eh, pro příští projekty. Jak řekl pan Van de Kamp, eh, je potřeba zohlednit eh, otázku údržby, eh, zvážit tuto věc již při samé eh, výstavbě, kdo bude mít nakonec na starosti tu údržbu. K tomu, co říkal pan Seky, nejde jenom o problém atlantického koridoru mezi Španělskem a Francií, kde dochází k nedostatečné prioritizaci eh, těch přeshraničních projektů. Ono se to objevuje i v tom koridoru Středozemního moře. Eh, je tady celá řada podobných eh, problémů, na které narážíme Přitom myslím, že bychom to měli skutečně hnát na vyšší politickou úrovni, úroveň, aby se tyto věci promítly například do evropského, pro, eh, evropského semestru, protože jsou to celoevropské eh, projekty aby o tom skutečně museli rozhodovat nejvyšší zástupci eh, státu, kteří by pak nesli osobní odpovědnost eh, za eh, tyto celoevropské projekty. Aby pan Macron například vysvětlil zbytku Evropy, proč se rozhodl nedostat závazkům, které přislíbil v Bruselu takže já myslím, že toto je potřeba řešit skutečně seriózně, protože jinak to nemá smysl. A už mám dost eh, toho, jak řekl pan Ertuk a pan van de Kamp, eh, kdy eh, řidiči kamionů provádějí sociální dumping ve Francii a to se řeší, ale přitom další nedostatky ze strany Francie a jejich nedodržování závazků se, se neřeší. Takže já si myslím, že v určitém okamžiku je potřeba to řešit skutečně komplexně a ještě chci říci, že jsem frustrována a dost, dost rozhořčená tím, že se tady hovoří o tom, že v tom středozemním koridoru se soustředíme pouze na ten problém 620 metrů, ale myslím si, že to je skutečně směšné. Myslím si, že by celou věc komise měla brát mnohem vážněji. Prosím vás o to, aby to bylo skutečně serióznější. Děkuji. Děkuji, paní Ayala Sendera. A další řečník na dvě minuty. Eh, no- Děkuji. Já jsem se nemohl účastnit té první části debaty, bohužel, protože jsem jsem mm, se mm, řešil otázku letecké dopravy v jiném výboru. účastnil jsem se tedy jiné rozpravy. Pokud jde o finanční zdroje, které jsou k dispozici, tak bych se rád zmínil o otázce eh, systému financování ERTMS a o interoperabilitě. Vidím, že pan Seky je zde a mám zde velmi jasnou otázku, kterou bych mu chtěl položit. Obvykle věnujeme hodně hodně prostoru v investicím v rámci kontextu TNT. A pro ERTMS si myslím, že bychom mohli využít například fond EFSI a alternativní zdroje financování. To jsou důležité nástroje. Před třemi lety jsem předložil pilotní projekt v této oblasti ohledně financování tohoto aspektu, což patří k těm nejstrategičtějším aspektům ohledně budoucnosti železniční dopravy. Takže to je otázka, která se týká ERTMS, i když to není přímo téma tohoto panelu. Paní Bilbao, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za laskavost a omlouvám se, eh, že jsem měla spoždění kvůli zdržení ve výboru pro eh, rybolov, eh, kde jsem koordinátorkou za ALDE. Takže já se samozřejmě získám informace, které tady zazněly, jistě byly velice zajímavé, jenom mm, zareaguji touto poznámkou. Ines Ayala eh, myslím, nastínila eh, ten problém, na který tady narážíme, a to je podpora eh, inovativních řešení. To je jeden z těch názvů. Nevím, jestli skutečně je inovativní postup nedodržovat stanovené závazky. Když se podíváme na to, co jsme si tady definovali v roce 2013, tehdy jsme si definovali nové projekty, které budou pro Evropu prioritní a definovali jsme si také letiště a přístavy, které budou muset být propojeny proto, aby došlo k té kýžené interoperabilitě a v určitou chvíli jsme řekli, že je potřeba eh, vytvořit určitou mapu eh, evropských výzev a problematických eh, oblastí, a jednou z těchto problematických oblastí bylo to, že nakládáme pouze 1% evropského HDP ehm, na přeshraniční eh, oblasti, což jsou přitom oblasti, kde je obrovské eh, přetížení eh, dopravy, kde ehm, žije řada lidí, například v Baskicku, řada lidí žije tedy poblíže hranice s Francií a já, když mám řídit po těchto silnicích, já sama mám strach, a to už nemluvím o těch emisích CO2 a o tom, že by bylo dobré využít tam jiných druhů dopravy a interoperability. To jsou eh, otázky přímo zásadní bezpečnosti. A v roce 2013 jsme to řešili v parlamentu a v radě, stanovili jsme si priority, stanovili jsme si prioritní projekty, které myslíme, že mají evropskou přidanou hodnotu a tehdejší předseda dopravního výboru to velice dobře sám ví a přitom takže jsme si řekli, že bychom měli financovat prioritně právě tyto hlavní projekty a já si říkám, zda nejinovativnější nakonec není to, že budeme dodržovat ty závazky, které jsme si dali. Nemá smysl, abychom rozptilovali e, ty investice e, všude. Je potřeba postupovat skutečně inovativně a to je především dodržovat e, ty závazky, investovat do hlavních projektů, protože jinak to budou skutečně ztráty, budou to zbytečné investice, bude to krok zpět Obtížně potom budeme hledat eh, také zapojení soukromého eh, sektoru, protože tady nebude dostatečná právní jistota a důvěra. Současná situace je přesně opačná, je to situace naprosté nedůvěry a není možné doufat, eh, že získáme za partnery soukromý sektor, když nejsme schopni se sami jako vlády shodnout. Myslím si, že postoj Francie je dnes celá neto, neakceptovatelný. Mm. Naštěstí španělský eh, stát eh, v minulosti své eh, závazky splnil a já vás žádám, abyste využili maximální tlak a zatlačili na členské státy, aby začaly plnit své závazky, protože není možné tady revidovat a každoročně hodnotit projekty které jsme tady spustili před mnoha a mnoha lety a nyní v roce 2018 vidět, že jsou stále rozpracované, to je špatné využívání prostředků evropských daňových poplatníků. A takovýto problém musíme řešit. Můžeme tady ovšem mluvit, to ano, ale je potřeba, abychom našli politickou vůli a na tyto problémy našli politické řešení. Děkuji. Dem. Děkuji, paní Bilbao. Já <clears throat> také bych měla několik otázek velmi stručně. První věc je, že všichni jsme se shodli na tom, že je potřeba více dotací, aby to postupovalo do, v rámci CEF. I v našem výboru jsme všichni eh, se shodli, protože to jsou páky, které podporují naše území, ale dávejte, buďme opatrní, protože já nemám ráda tu otázku blendingu, toho smíšeného financování. Ano, blending určitě, ale bojujme nejprve za to, abychom měli dotace, které nemají nahrazovat, být nahrazovány blendingem. Nejdříve bojujme za ty zdroje a potom uvidíme, jak to propojit. Druhá věc, to je ta druhá bitva, O tom hovořil pan Salini velmi dobře. Je skandální, že v Junkrově fondu je jenom méně než 10 projektů z oblasti dopravy může být financováno. Druhá věc, myslím si, že je nejvyšší čas, abychom také my trošku byli sebekritičtí i když ten mechanismus propojení Evropy funguje v určité, určité míře, tak je zde ještě určitá kritika, kterou bychom měli vyjádřit. Jsou zde určité projekty v udržitelnosti infrastruktury, je zde předimenzování, dopady na životní prostředí a transparentnost finančního hlediska. Zde také bude potřeba, abychom u těchto otázek více předjímali. Dále Souhlasíte tedy s, těmito, s touto vůlí? Nebo druhá velmi rychlá otázka. Víte, že nejsem fanoušek propojení Lyon-Turín, ale mám s tím skutečný problém, že pan Vojčechovský řekl, ano, pozdrželi se ty práce, protože tam byly demonstrace obyvatel, kteří byli proti hluku. Nejsme tady proto, abychom podporovali projekty, které jsou proti očekávání nebo vůli obyvatelstva. Takže jak v určitém okamžiku u tohoto e, projektu obyvatele to jaksi vezmou nebo budou akceptovat. A zde další věc. Dnes jsou projekty, které jsou předimenzovány a musíme pracovat na určitých alternativách. Nesouhlasím s panem Finn van den Kampfem, je potřeba renovovat. Alternativa tady je, ale e, Lyon Turin konec je naplánován na 2028, co budeme dělat těch následujících deset let? Necháme zatím ty kamiony prostě jezdit, co konkrétně budeme mezi tím dělat? Takže myslím si, renovujme, obnovujme, přesunujme zboží na železnici, dobře, čekejme na rok 2000, protože čekat jenom na rok 2028 nebo to není možné a nic nedělat mezi tím. To by, ve všech novinách se o tom teď píše. A potom otázka námořní a říční dopravy. Myslím si, pane Simpsone, že to je skutečná výzva ohledně otázek, zejména těch koridorů, oceán, moře, to je také budoucnost. Zapomínáme stále na to, abychom zdůrazňovali tyto otázky, čili jak zítra můžeme postupovat tak, že námořní a říční odvětví také bude e, zdůrazněno. Dobrý den, pane Marinesku, máte pěkné spoždění. A nyní vám tedy dám čas na odpovědi. A začneme panem Segim takže máte slovo, prosím. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Takže stručně se vyjádřím k věcem, které mm, jak si spadají do mé, eh, mé pozornosti. Za prvé, velice pozorně sledujeme situaci ve Francii, jak to vypadá s těmi rozhodnutími francouzské vlády, protože Francie je teď vlastně v uprostřed eh, legislativního nebo rozhodovacího procesu, takže my samozřejmě do toho nechceme zasahovat, ale vidíme to optimisticky, mm, že tam eh, ty evropské projekty, mm, jak si zapadnou, včetně podpory jednotného trhu, včetně TNT a jsme optimističtí v tom, že oni podpoří tyto věci. V této fázi, co mohu říci, eh, došlo k té změně priorit, nebo pokud tedy tam dojde k nějaké změně priorit, my to určitě budeme eh, sledovat. A možná to bude důležité třeba i v rámci nějaké další výměny názorů v budoucnu. Pak co se týče toho problému mezi Francií a Baskickem, tak tam to zatím také poměrně uspokojivě pokrokočuje. Eh, navzdory tomu, že tam jsou stále ještě určité problémy. Ale asi víte, že podle nového nařízení CEF a podle nové definice projektu, tak tam se také může jít k dalšímu pokroku. Je tam nová mm, definice podle DG Takže budeme obezřetně sledovat eh, situaci na obou stranách hranice. Pak pak vlastně tam ještě je nutné změnit ty rozchody kolejnic, to bude trvat určitou dobu, ale mohou tomu být určitá prozatímní opatření, třeba další tráť, nebo změna tratí, nebo změna toho rozchodu vlastně u těch železnic. Hm, takže myslím si, že tam dochází k vývoji. Dále, inovativní financování, ty projektové bondy, to, byly takový, to byl takový vlastně předek Junkrova plánu. Něco bylo provedeno. Myslím si, že pokud chcete podrobnosti o inovativním financování, tak si přečtěte naši zprávu a navíc jsme vám i k dispozici, pokud by vás zajímaly nějaké konkrétní specifické věci ohledně toho financování. A pak se chci ještě všem omluvit, ale tedy musím říci, že na story tomu, že um, všechny spoje z Itálie měly spoždění, tak teď musím chytit jeden spoj, který tedy bohužel uh, odlétá včas. Děkuji, pane Seky, že jste odpověděl na naše otázky. V každém případě vás budeme znovu kontaktovat, pokud budou ještě nějaké další otázky a budete vždy vítán v našem výboru. Budeme pokračovat panem Bodevigem. Je to nyní, máte nyní slovo. Uh, <laughs> also... Ano, takže Ismail já jsem vždy rád znovu zde v parlamentu, protože si myslím, že evropští poslanci bojují spolu s námi za dobrý rozpočet v rámci CEF a že potřebujeme také tuto podporu, protože musíme hlavně přesvědčovat členské státy a proto si myslím, mm, potom je zde ta otázka následující víceletý finanční rámec. Bude, vypadat, bude rozhodovat nejen o tom, jak se bude dále rozvíjet Evropa, ale také o našich činnostech, zda ta sedmiletá nebo čtyřletá práce v našem případě byla smyslu smysluplná, zda bude mít pokračování. To téma, které vlastně musí být znovu formulováno, to je ta evropská přidaná hodnota. Když stavím v nějaké oblasti, mám velké projekty na propojování sítí, tak potom eh, toto je v tom ten rozhodující bod, který kolega Karl Seky musí nyní odejít, ale v té, v té zprávě je celá řada projektů, co můžeme udělat ještě více, abychom právě zajistili dosažení tady té evropské přidané hodnoty. Potom je zde to společné prohlášení všech koordinátorů, kde říkáme, že to potřebujeme, je to opravdu úspěšný model a bylo by nesmyslné ho přerušit nebo ukončit. Já si myslím, že v EU právě možná největší podíl výdajů jde do odvětví, kde se nevytváří přidaná, evropská přidaná hodnota maximálně národní a myslím si, že musíme právě bojovat za ty pozitivní protipříklady. Druhá věc je ta elektrifikace. Uzavřeli jsme teď třetí pracovní plán s členskými státy kde jsou z části koridory už zapracovány. To znamená, ten souhlas máme. Samozřejmě nemůžeme přímo působit v členských státech, ale můžeme zorganizovat ten závazek prostřednictvím toho pracovního plánu. Toto je ten bod, kde můžeme působit. A co se týká těch přístupových cest, Máme zde Vídeň Bratislava, cesta Wiener Neustadt je už napojen a tak dále. E, Semmering, e, tam bychom chtěli, to jsou vlastně přístupové cesty, ale to záleží na každém konkrétním projektu. A zde jsou právě návrhy, které, o kterých hovořil Karlo, to znamená, jak můžeme zjednodušit schvalovací postup nejen do kvality, ale také co se týká časového hlediska, jeho průběhu, potom co se týká té regionální podpory. Já se domnívám, nemůžeme samozřejmě zasahovat do regionální podpory, ale musíme se soustředit na to, aby se ty peníze jaksi rozumně, efektivně propojovaly tak, aby vlastně to pod, sloužilo k podpoře ekonomického rozvoje, to, co nazýváme vytváření pracovních míst, růst. Proč bychom tedy nemohli propojit různé druhy financování? Pokud všichni mají málo, by, málo by financovali, tak prostě Evropa nebude fungovat. Pokud to propojíme dobře, tak ano, v tomto smyslu s tebou souhlasím že v členských státech je určitá je potřebujeme právě opak toho, co dělají členské státy, konstruktivní přístup. A poslední bod k financování, toto smíšené financování, musíme se podívat, co můžeme ještě zlepšit, kde to můžeme zjednodušit a lépe propojit. A to je úkol všech těch, kteří mají zájem na té společné Evropě, aby se bojovalo za vyvážený a dobrý rozpočet pro CEF jenom v souvislosti, v propojení, když to spojíme potom s ostatními nástroji, tak můžeme najít kvalitní řešení. A k Ines možná velmi stručně, samozřejmě si všichni, všichni musí dodržovat své závazky. Děkuji, říká předsedkyně. Pane Simpsone, nyní máte slovo vy. Well, I'd like to thank... Děkuji, chci poděkovat Vimovi za to, co zmínil o digitalizaci hezkého, dám si to doma na nástěnku abych na to mohl vzpomínat. Ale pokud jde tedy eh, logistické změny v námořní dopravě, tak eh, ano, ty jsou potřeba, eh, aby proběhly tak, aby byly uspůsobeny digitálnímu věku. A na to se musíme soustředit. Já Možná nejsem úplný eh, odborník na digitalizaci, ale eh, dokážu eh, si uvědomit v tom logistickém řetězci při námořní dopravě, kde mám ty největší priority. Pokud jde o to single window v námořní dopravě, jak se ptala Gezína další, zda to není naopak nevýhoda, tak já a to podporuji. Myslím si, že to je smysluplná věc a že bychom ji měli rozšířit abychom měli jedno jediné, mm, to jednotné okno v námořní dopravě. Um, ale je potřeba, aby na to tlačily také členské státy, protože mm, ty jsou rádi, když nákladáky z Portugalska jedou do Dánska s jednou sadou dokumentů, ale loď musí mít eh, osm různých eh, dokladů k dispozici. Takže já určitě za to jednotné místo, no to single window jsem, ale jde o to, aby si to státy vyřešili, včetně toho sporu mezi Španělskem a Itálií. Pokud jde o e, Sicílii, tak problém s námořními dálnicemi je v tom, že nemůžeme dávat peníze přístavu, který není eh, buď to globální nebo hlavním přístavem. A možná, že je takový přístav eh, kom globální, ale ještě tady podmínka, že musí být napojen na druhý členský stát. Taková jsou pravidla pro námořní dálnice, že je potřeba propojit dva členské státy. Takže teď třeba si řeknete, to je nesmysl, s tím nesouhlasím a tak. Já taky ne, tedy mimochodem, ale zkrátka tak toto je. Takže my se v naší práci snažíme eh, věci zřetězit, propojit, zjistit, eh, co dalšího s těmi přístavy eh, souvisí. Je tady řada věcí, které platí pro finské, švédské i španělské přístavy. Chceme jim v tom pomoci a chceme jim pomoci, aby eh, rozpracovali vzájemné vazby a propojení. A to propojení přístavu je skutečně přínosné. Mně to trvalo čtyři roky, ale teď jsem dokázal eh, vzbudit zájem eh, mezi těmi samotnými přístavy, budovat jejich vzájemná eh, propojení. Ukázalo se, mm, to nejprve je komplikované kvůli samotné povaze té námořní dopravy a kvůli samotným přístavům, ale Přístavy jsou většinou provozovány soukromně a proto jsou velice podezřívavé jeden vůči druhému ale teď už se podařilo to podezření eh, překonat a mají o spolupráci eh, zájem. Eh, pokud jde o paliva a alternativu fosilním palivům, to je těžká věc. LNG to je vlastně také fosilní palivo. Můžeme si říkat, jestli je to uh, lepší než eh, jiné palivo. Těžko Těžko říct, jestli topný olej je o tolik horší než eh, LNG například. Teď ještě k tomu, co jsem říkal o tom propojení dvou členských států. To je základní podmínka pro financování jakéhokoliv eh, přístavu k, to, k tomu, co říkala Gezina. K tomu, co říkala paní Bilbao, naprosto souhlasím se vším, co jste řekla. Ale bohužel to říkáte na špatném místě. Je potřeba, abyste to řekla členským státům, protože to jsou oni, eh, kdo každé čtyři roky se rozmyslí a říkají, že už najednou prioritou je jiný projekt a i pro nás je to nesmírně frustrující, jako pro koordinátory, kdy se snažíme vytvářet dlouhodobou politiku a členské státy s každou změnou vlády si eh, potom všechno přenastavují. A vy, paní eh, předsedkyně, vy jste hr- mojí hrdinkou týdne, bane, týdne, ale přímo celého roku, protože skutečně ta budoucnost eh, eh, a <laughs> budoucnost námořní dopravy, to je budoucnost dopravy. Takhle jste to řekla, haleluja. Vidíte, někdy stačí málo k tomu, abychom udělali lidi šťastnými. Takže pokračujeme. Paní Pejč, nyní máte slovo vy. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, hij is niet aan. Oh, um, ik begin, ik begin, uh, I start with... Uh, uh, Děkuji. Začnu otázkou pana Van den Kampa. Um, takže chtěla bych říci úplně na začátek, že pokud to Eh, tak 6. pokud vás to zajímá, tak 6. března se bude konat konference v Nizozemsku k tomuto. A jasně z toho vyplývá, že můžeme eh, postup můžeme vytvořit určitou aplikaci na ministerstvu a potom budou moci používat všechny eh, dopravní společnosti a kombinovat takto věci. Pokud budu mít čas, tak se zúčastním této konference a budu vás informovat. Eh, nemělo to ta další věc by nemělo být součástí TNT, ale pokud zavádíme infrastrukturu v členských státech, zejména pokud tedy členské státy eh, pokud tam není dobře financova, dobré financování nebo nemají dostatek peněz, tak musíme víc, lépe přemýšlet o financování a poskytnout více prostředků pro nezbytnou držbu těch sítí. V opačném případě by to bylo nebezpečné. Pokud se staví železnice nebo silnice, dálnice, tak prostě je určitá rozpočtová linka dlouhodobá na pět let, no, na více eh, vás tedy udržba této cesty nebo této železnice je nesmírně důležitá. A samozřejmě, ovšem, ono je samozřejmě zajímavější postavit novou část silnice nebo nový úsek železnice, než potom udržovat. Po Dunaj, Dunaj to je typický příklad. Tam to vlastně nebyla nová výstavba, ale šlo o údržbu. Udr, dre, bagrování Dunaje, tam vlastně uh, se to provádělo určitým eh, mechanismy, určitými magry, které prostě koupíte a pak se provádí udržba. Výběrové řízení bylo ukončeno, ta, ten stroj je koupený a ten vlastně potom začne bagrovat tu řeku. A je to vlastně ta část mezi Bulharskem a Rumunskem, ta společná část a my jsme spokojeni s tím vývojem a jsme spokojeni s, s tím, jak práce byly zahájeny. Není to to bagrování jako takové, ale ta nezbytná zařízení, která jsou potřebná k měření výšky hladiny například. A nebo k provádění určitých dalších technických opatření. Co se týká těch zemí, těch sousedských zemí, zemí v rámci sousedství, ano, tak ty jsou velmi důležité. Koridor například se Srbskem. Srbsko, to je vlastně uprostřed. Jsou tam ta, ty There is all kind of, uh, of flexibility. They, uh, they kept už se o tom hovořilo v minulých letech o otázce zdymadel. Tam vlastně eh, je tam její určitá životnost, ale nyní je potřeba je modernizovat. A teď jak, jak to vypadá, jak, jaké prostředky vlastně máme k dispozici. Takže je pravda, že za příštích letech v tom rozpočtu a ve víceletém finančním rámci musí být eh, zajištěno financování pro tyto přeshraniční projekty. Uh, tak aby... No, Mrs. Meister? Uh, uh, uh, okay. Okay, okay. <laughs> Is there intermodality? Yes. Dobře, takže co se týká intermodality, zda zde je, ano, ale pracujeme, respektive platíme za to, aby například ten přístup byl propojený s železniční sítí a tak dále a pokud možno také se silniční lhuti. Ano, na to existují určité pomoci, určité finanční prostředky, které dostáváme. Těžké oleje. Ano, o tom budu hovořit s vámi bilaterálně později. Děkuji, říká předsedkyně. Pane Baláš, pan Baláš tady není takže dám slovo panu Vojčechovskému, Pavlovi tedy, dovoluji si říkat vám křesním jménem, prosím. Yeah, well, uh, starting... no, děkuji. Takže já se pokusím vyjádřit eh, vlastně v bloc eh, to otázkou vlastně, jaké jsou ty negativní externality vůči obyvatelstvu. Jsou to vlastně určité infrastrukturní otázky, Pane van den Kampe, vy jste říkal, že ekologové blokují ten um, Fermanův tunel, Fermanův pás. Tam jsou zkrátka určité právní postupy. Bylo to vlastně třeba i v Bulharsku něco podobného. To byla také občanská iniciativa i uh, je to vlastně zkrátka určitá negativní externalita, která byla i v jiných projektech, takže je důležité to nějak skloubit dobrým přístupem. Musí tam eh, přeplout peníze i řešení spíše z té z hora dolů. Protože pokud tam nebude třeba zároveň opatření na snižování hluku, tak nemůžeme tyto koridory dokončit. Například hluk je zkrátka určitá e- externalita. Kdo to má financovat? Deutsche Bahn? Nebo tam má být nějaké spolufinancování z Evropské unie, třeba v CEFu? Já si myslím, že by tyto e, problémy měly být spolufinancovány. Řešení hluku, šeleznice. Protože Deutsche Bahn vlastně neodpovídá za to, že tam někteří lidé třeba bydlí blízko železnic a že potom se třeba sníží cena jejich nemovitostí. A pokud chcete něco zpětně dovybavit nějakým vybavením, nějakým zařízením, tak je to velice obtížné. Je velice obtížné, abyste vlastně tlačili na někoho, aby eh, využili to zpětné dovybavení, abyste pak vlastně snížili nějaké negativní věci, jako je třeba hluk. A to samé se týká životního prostředí, takže to si myslím, že by se mělo spolufinancovat z CEFu. Druhá věc, na tu jste opět upozornil vy, pane Fandenkampe, jak můžeme eh, zlepšit eh, nebo zrychlit eh, výstavbu těch přístupových cest, třeba u toho gotarského tunelu, Hmm, tam vlastně třeba by to mělo být už nějak v roce 2020, ale možná, že někdo jiný, někomu jinému to bude trvat třeba 20 let. Přechod Alp je ale velice dobrý pro dopravu. 80% všech, všech vlaků, které vlastně pak budou projíždět eh, tím Godhardským tunelem, tak eh, z toho budou mít samozřejmě prospěch země, které chtějí pokračovat s tím transalpinským mm, transitem. Pak jste se ptali na tu intermodálnost dopravy, na to se ptala paní Gezin Meissner. Ano, já když jsem hovořil o intermodální dopravě, tak jsem to myslel všeobecně, ale, soustředil, ale myslel jsem tím i Eh, vnitrozemskou vodní dopravu. Jsou zde vlastně tři takové platformy, které jsou velice efektivní. Za prvé, co se týče vnitrozemských vodních cest, máme zde Rýn, tam je vlastně stále ještě asi 20% kapacity, která zbývá. A eh, část dopravy se přesunula na Rýn, ale většina se samozřejmě přesunula spíše na silnice, takže je tam stále, takže vlastně část toho přesunu se konala směrem do silniční dopravy. Pane Kramere, vy jste se ptal na údržbu. Myslím, že už někdo zde říkal, pan Kalas, eh, nebo někdo, že to není pro financování z CEFu, ale samozřejmě musíme o tom informovat všechny ty um, ehm, promotory těch projektů, musíme je upozornit na to, že do těch nákladů si musí započítat náklady na celý životní cyklus toho projektu, kam včetně tedy údržby. A nakonec bych ještě chtěla říci, že mm, dotazy třeba kolegyně Mezíne, to si myslím, že jsou spíš, to, se, to se týká toho skandinávského koridoru, který odpovídá Patkox a na to vám odpovíme písemně. Děkuji. Děkuji za všechny vaše odpovědi. Myslím si, že můžeme skutečně zatleskat našim koordinátorům, protože opravdu s námi prožili skvělý, skvělé chvíle a vždy nám naslouchají, vždy, když potřebujeme, tak s velkým potěšením přijdou do našeho výboru. Je to opravdu velmi dobrá spolupráce mezi námi a to je příjemné, takže jim opravdu můžeme zatleskat. I, uh... A ano, na příští, v příštím programovacím období se budeme snažit, aby CEF skutečně dosáhl té výše, které by měl. Ještě jsem neskončila schůzi, teprve ji uzavřu. Takže vy jste všichni zdůraznili to, že je zde hodně překážek nebo blokací ze strany členských států. A toto je opravdu ta věc, ten jev, že některé projekty nemohou pokračovat, protože členské státy, ano, jsou tam politické problémy, vlády se mění a tak dále. A myslím si, že v budoucnosti je potřeba více zdůraznit tu evropskou přidanou hodnotu která by měla zajistit to opravdu to propojení, tu interkonektivitu. Myslím si, že je to důležité pro všechny. A evropský projekt nemůže se uskutečnit bez dobrého spojení, tak aby zboží a, oby, a lidé mohli lépe cestovat v každém případě ještě jednou vám velice děkuji za váš čas, děkuji také kolegům za to, že případně pošlete ještě otázky našim koordinátorům, pokud budete mít nějaké další a myslím, že se zase velmi brzy uvidíme, v dubnu konkrétně. Takže děkujeme a pane Finn van den Kampe, vy máte otázku? Ne, tak to je dobře. Takže sejdeme se zítra v 9 hodin. Předsedkyně děkuje tlumočníkům.